Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen. Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na veřejné zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. E, již jsme zahájili vlastně naše zasedání včera. A dnes tady e, máme na programu předložení výroční zprávy Evropského účetního dvora. Dovolte, abych přivítal předsedu účetního dvora a některé jeho členy v našem středu. Výroční zpráva Evropského účetního dvora je pro nás jako pro výbor kontroly rozpočtu událostí roku, kromě udělování absolutoria. Eh, jsme odkázáni na výroční zprávu Evropského účetního dvora, protože účetní dvůr je pro nás vlastně okénko do administrativní činnosti komise, agentur, rady, ale i členských států. Jistě se k tomu ještě vrátíme. Dovolte, abych zde také přivítal pana komisaře Šemetu, eh, který je naším kontaktním partnerem v otázkách rozpočtu za komisi. A nyní bych tady navrhl, abychom rovnou si vyslechli vaši zprávu, pane prezidente, pakliže s tím souhlasí zpravodaj. Tak můžeme začít. Prosím pěkně. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo eh, Tojere pane komisaři, vážení členové, vážený pane zpravodaji. Rád bych vám poděkoval za příležitost představit vám výroční zprávu účetního dvora o plnění rozpočtu Evropské unie eh, na rok 2012 a výroční zprávu o Evropských rozvojových fondech. Evropští občané mají právo vědět, na co jsou vynakládány jejich prostředky E, a zda jsou tyto prostředky využívány řádně. Mají rovněž právo vědět, zda tyto prostředky přinášejí hodnotu, což ještě více platí v době, kdy jsou veřejné finance pod takovým tlakem. Hlavním správem, právcem prostředků Evropské unie je komise, ta musí prostřednictvím účetní závěrky Evropské unie a dalších zpráv informovat o využití těchto prostředků, správnosti finančních operací a o dosažených výsledcích. Úkolem účetního dvora je v souladu se smlouvou odbornými auditorskými standardy a osvědčenými postupy tyto tři prvky finančního řízení Evropské unie nezávisle posoudit. Účetní dvůr předkládá výsledky svého posouzení k plnění rozpočtu Evropské unie ve své výroční zprávě je tak nápomocen Evropskému parlamentu při postupu udělení, udělení absolutoria kapitole 1 výroční zprávy účetního dvora se předkládá prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti, účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nich se účetní závěrka zakládá. Kapitoly 2 až 9 uvádějí zvláštní posouzení příjmu a hlavních výdajových oblastí. Nakonec pak kapitola 10 pojednává o rozpočtu Evropskou, Evropské unie a dosahování výsledků. Jak tedy účetní dvůr posoudil finanční řízení Evropské unie eh, v roce 2012. Celkový pohled je obecně obdobný jako u loňské výroční zprávy. Výroční zpráva však uvádí několik konkrétních skutečností, na něž bych členy výboru rád upozornil. Tyto skutečnosti se týkají čtyř hlavních oblastí. Za prvé legality a správnosti plateb, za druhé finančních oprav a zpětného získávání částek, za třetí tlaku na finance Evropské unie a konečně potřeby budovat v období nadcházejícího finančního rámce kulturu výkonnosti. Eh, eh, začnu celkovým pohledem. Účetní závěrka Evropské unie je spolehlivá, jak tomu ostatně je již od roku 2007. Příjmy a závazky, na nich se účetní závěrka Evropské unie zakládá, jsou ve všech významných materiálních ohledech legální a správné. Ehm, platby však i nadále zůstávají ve významném materní rozsahu zatím chyba. Co se týká rozpočtu Evropské unie v souvislosti s dosahováním výsledků, komise není schopna poskytnout dostatečné, relevantní a spolehlivé důkazy o tom, čeho politiky Evropské unie dosáhly a ta takovým způsobem, který by byl vhodný pro účely postupu udílení absolutoria. Výrok účetního dvora o legalitě a správnosti plateb zůstává více víceméně beze změny, neboť ani reálná situace již je odrazem nedoznala výrazných posunů na základě důkazních informací, jež získal posuzováním systému dohledu a kontroly a testováním vzorku operací, vydává účetní dvůr záporný výrok. Podobně jako v předchozích letech jsou prověřované systémy dohledu a kontroly z hlediska zajišťování legality a správnosti plateb v souvislosti s nimiž vznikají Evropské unie, unie výdaje pouze částečně účinné. Účetní dvor, dvůr na základě testování vzorků operací odhazuje, odhaduje, že nejpravděpodobnější míra chyb u plateb zaúčtovaných do výdajů, na se zakládá účetní závěrka, činí 4,8 Účetní dvůr se z 95% mírou jistoty domnívá, že míra chyb se u plateb pohybuje mezi 3 a 6 Tyto chyby se neomezují na konkrétní rozpočtovou oblast ve významném materiálním rozsahu jsou zatíženi chybami všechny skupiny politik související s operačními výdaji. Jedinou oblastí, eh, u níž nebyla zjištěna významná materiální míra chyb, jsou správní výdaje. Tento obecný pohled potvrzují i vlastní zprávy komise. Komise přiznává, že k chybám dochází napříč celým rozpočtem a že celková míra chyb je pravděpodobně významná materiální. 14 generálních ředitelů komise vyjádřilo ve svých výročních zprávách o činnosti výhradek eh, k legalitě a správnosti výdajů a souhná zpráva uvádí, že riziková částka se pohybuje mezi 1,9 až 2,6 celkových plateb, přičemž tento údaj komise sama považuje za pravděpodobně podhodnocený. Eh, jak uvádí kapitola 1, odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb se v roce 2012 opět zvýšila, a to na 4,8 z 3,9% v roce 2011. Všechny odhady účetního dvora, pokud je o nejpravděpodobnější míru chyb v oblasti zemědělství, regionální politiky, rozvoje venkova a zaměstnanosti a sociální věcí, vykazují v porovnání s rokem 2011 nárůst. Oblasti výdají nejvíce náchylnou k chybám zůstává rozvoj venkova s odhadovanou mírou chyb 7,9%, po následuje regionální politika s odhadovanou mírou chyb 6,8%. K nárůstu odhadované míry chyb došlo i ve skupinách politik, výzkum a jiné vnitřní politiky a vnější vztahy, pomoc a rozšíření. E, v tomto případě lze část nárůstu připsat vrub dvěma metodickým zlepšením, která účetní dvůr zavedl pro audit v roce 2012. Vzorky operací účetního dvora z těchto oblastí již nezahrnují zálohové platby provedené v průběhu daného roku přebytku. Jinak řečeno zahrnují průběžné platby, konečné platby a zálohy, které byly v průběhu daného roku zúčtovány. Tato změna je v souladu se zásadami akruálního účetnictví a to podle názoru účetního dvora tedy lépe odráží realitu finančního řízení EU. Druhé zlepšení metodiky se týká zpracování závažných případů nedodržování pravidel pro zadávání zakázek. Od roku 2012 se u orgánů a subjektů Evropské unie postupuje shodným způsobem jako u orgánů členských států a jiných mezinárodních organizací. Tyto změny zlepšily srovnatelnost různých skupin politik a v budoucnu zlepší i srovnatelnost v čase. Dohromady v porovnání s rokem 2011 přidávají k celkovému odhadu nejpravděpodobnější míry chyb účetního dvora za rok 2012 0,3 procentního bodu. Pane předsedo, vážení členové, Výroční zpráva účetního dvora za rok 2012 uvádí řadu ilustrativních příkladů zjištěných chyb a ucelenou analýzu, jež společně umožňují určitý náhled na to, jak a kde chyby vznikají a proč na nich záleží uve, u, na, u, u, u, dovolte mi uvést několik příkladů této analýzy. Za prvé, odhadovaná míra chyb se více než ze dvou třetin týká nespůsobilosti žádostí o platbu a závažných případů nedodržování pravidel pro zadávání zakázek. Za druhé, největší podíl na míře chyb mají ty oblasti, v nich se vynakládá nejvíce prostředků, zejména regionální politika, zemědělství, rozvoj venkova a hospodářské a sociální věci. Za třetí, z testování operací účetním dvorem vyplývá, že podíl operací zatížených chybami v těchto skupinách politik je vyšší a pohybuje se mezi 35 a 63 procenty. Za čtvrté, z testování operací účetním dvorem vyplývá, že více než polovina chyb, jež účetní dvůr zjistil v rámci sdíleného řízení, mohla být opravena vnitrostátními orgány před podáním žádostí o úhradu komisi. Ze zjištění účetního dvora nicméně nevyplývá, že by se výskyt chyb omezoval na konkrétní členské státy. E, posouzení systému dohledu a kontroly, která účetní dvůr provedl, ve skutečnosti prokázala, že nedostatky se vyskytují u celé řady různých národních a regionálních orgánů. Chyby se však neomezují na výdaje řízené společně s členskými státy. Podle výpočtu účetního dvora celková odhadovaná míra chyb u výdajů v rámci sdíleného řízení činí 5,3% ve srovnání se 4,3% u všech ostatních typů, typů operačních výdajů. Chyby, které účetní dvůr zjistí, jsou důležité, protože představují případy, kdy prostředky Evropské unie nebyly využity v souladu s příslušnými právními předpisy a tudíž v souladu se záměry parlamentu a rady jako normotvůrcem a rozpočtovým orgánem. Záleží na nich i proto, že chyby představují finanční prostředky, jež neměly být proplaceny. Někdy je možné tyto peníze získat zpět. Tím se dostáváme k problematice finančních oprav a zpětného získávání prostředků. Účetní dvůr věnuje tomuto tématu několik odstavců své výroční zprávy za rok 2012. Jde o složitou oblast, k níž účetní dvůr eh, komise přistupují a komise přistupují odlišnými, ale vzájemně se doplňujícími způsoby. Komise se snaží chránit rozpočet před dopady nesprávností. Povinností účetního dvora je informovat o tom, zda jsou operace regální a správné. Ve výroční zprávě za rok 2012 se účetní dvůr zabývá účinky finančních oprav a zpětného získávání prostředků na členské státy, příjemce a také na prohlášení o věrohodnosti. Dopad finančních oprav závisí na příslušných právních předpisech. Zatímco v oblasti zemědělství většina finančních oprav nevede k tomu, že by členské státy získaly prostředky od příjemců zpět, u výdajů v rámci politiky soudržnosti tvoří většinu oprav paušální finanční opravy, které nevedou k podobným opravám na úrovni projektu. Většina finančních oprav tak fakticky dopadá na daňové poplatníky členských států. Účetní dvůr tuto skutečnost zdůrazňuje, neboť výroční zpráva je určena i národním parlamentům a vnitrostátním orgánům. Vážený pane předsedo, vážení členové, naše snahy o zlepšení finančního řízení Evropské unie unie nemohou ignorovat tlak na veřejné finance, jenž na evropské i národní úrovni roste. Ve své výroční zprávě za rok 2012 účetní dvor upozorňuje na známky zvyšujícího se tlaku na rozpočet Evropské unie pro platby. Jak víte, pro komisi bylo již v roce 2012 obtížné vypořádat všechny žádosti o platby. Tlak na výplatu prostředků se rovněž odrazil ve zvýšení zbývajících závazků. Do konce 2012 představovali částku, přev převyšující celkové rozpočtované platby EU za dva roky. Komise bude rovněž muset financovat platby k pokrytí závazků v rozvaze Unie. Na konci roku 2012 činili zbývající závazky a pasíva, jež bude nutno financovat dohromady přibližně 313 miliard eur euro. Podle názoru účetního dvora by komise měla své budovní, budoucí požadavky na hotovostní toky plánovat, a to přípravou a zveřejňováním jejich dlouhodobých prognóz. Vážený pane předsedo, vážení členové, z kvality představení nelze vždy vinit jen herce. Někdy je problémem i scénář, který dostali. Správní právně, stávající právní rámce pro výdaje nečiní dost pro zlepšení kvality výdajů. Období nového finančního rámce sebou nese příležitost změny to změnit. Účetní dvůr souhlasí s komisí v tom, že je nutno budovat kulturu výkonnosti. To znamená řešit nedostatky, jež účetní dvůr zjistil v souvislosti se stávajícím systémem měření výkonnosti a podáváním zpráv, například ve třech oblastech. Výdejové programy neuplatňují soustavně cíle um, smart a vhodné ukazatele výkonnosti e, Údaje o výkonnosti nejsou dost kvalitní a projekty financované z výdajů Evropské unie často nejsou udržitelné. Unie se musí těmito otázkami zabývat, pokud má příští generace výdajových programů vytvořit pro Evropu a její občany přidanou hodnotu a pokud má být tato hodnota zjevná. Účetní dvou doporučuje, aby se v příštím programovém období kladl důraz na výkonnost. Je proto nutné určit jasné cíle, relevantní ukazatele a očekávané výsledky. Vážený pane předsedo, vážení členové, orgány Evropské unie budou muset v následujících letech spolupracovat na zlepšení výkonnosti a odpovědnosti Evropské unie. Účetní dvůr a jeho výrobní, výroční zprávy jsou a nadále budou důležitým příspěvkem k úspěch k úspěchu této kolektivní snahy. Těšíme se na to, že se po boku tohoto parlamentu a dalších orgánů Evropské unie zhostíme své úlohy. Děkuji vám za vaši laskavou pozornost. Děkuji vám mnohokrát pane předsedo, za předložení výroční zprávy, která v skutku obsahuje celou řadu důležitých bodů. Než předám slovo příslušnému komisaři Šemetovi, eh, aby nám přednesl eh, postoj komise, k výroční zprávě dovolte, abych vám, pane předsedo, poděkoval za dobrou spolupráci s naším výborem ve výroční zprávě pro tento rok je nápadné, že tady existuje veliká propast mezi platbami a závazky. A to je záležitost, kterou se stále zaobíráme, stále znovu na našem výboru. Z hlediska parlamentu je to totiž problém, který je třeba naléhavě řešit. Eh, také heslo orientace na výsledky je něco, o čem jste se zmínil a co zcela jistě na závěr ještě zmíní zpravodajové a stínoví zpravodajové. Eh, dále Téma odhadované chybovosti eh, hraje rovněž roli. Tato se zvýšila, i když eh, vlastně bychom usilovali o pravý opak. Jedná se abychom, o to, abychom snížili chybovost. Dověděl jsem se, že to není pouze v odpovědnosti institucí Evropské unie, nýbrž že je to také otázkou role členských států, pane Šemeto. Až si teď vyslechneme váš postoj, e, možná, že i v něm byste mohl zareagovat na otázky, které tady předložil pan předseda účetního dvoru. Děkuji za to, že jste přišel a máte slovo, pane komisaři. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane zpravodaj, pane předsedo Caldeiro, e, vážení členové tohoto výboru a e, Evropského účetního dvora, Zveřejnění výroční zprávy účetního dvora eh, je jedním ze zásadních momentů eh, procedury udělení absolutoria rozpočtu. Eh, jsme vděční účetnímu dvoru za tento obtížný úkol, který opět splnil výborně a vítáme nálezy a doporučení obsažené v této zprávě. Těší mě, že účetní výbor konstatuje, že e, účty jsou prosté významných chyb a že míra chyb u příjmu a správních výdajů je hluboko pod e, Prahem významnosti, který činí 2%. Závazky ve všech oblastech výdajů dostávají pozitivní hodnocení. E, to znamená, že kontrolní systémy, které řídí e, přípravu projektů, grantů a smluv, jsou spolehlivé. Zároveň mě znepokojuje, že letošní nejpravděpodobnější míra chyb e, u plateb se zvýšila. Eh, konečně eh, komise souhlasí s tím, že je zapotřebí vyvinout novou kulturu výkonnosti. Eh, proto vznáší konkrétní návrhy pro příští víceletý finanční rámec, který nejspíše bude schválen Evropským parlamentem za dva týdny ve Štrasburku. Odhadovaná průměrná míra chyb u plateb a zúčtování předběžného financování v roce 2012 je udávána jako 4,8 všech plateb uskutečněných v tom roce e, v porovnání s 3,9 z roku 2011. E, jak účetní dvůr sám e, konstatuje, jedna třetina tohoto zvýšení je způsobena novou metodologií vzorků v přímých výdajích. Eh, zbývající navýšení o 0,6% eh, bude eh, ze značné míry kompenzována, pokud bude pokud bude zaveden, zavedeno paušální opravy ze strany komise dříve, než členské státy zašlou patřičné nároky na platby. Vysvětlím teď některé oblasti, které byly identifikovány jako rizikové a e, nyní se snažíme e, eliminovat nebo alespoň je e, snížit pro příští programové období. V případě programů, které spravují členské státy, Soudní dvůr potvrzuje, že značnou část celkové odhadované míry chyb tvoří porušování vnitrostátních předpisů. Proto komise zahajuje ambiciózní iniciativu zjednodušení, která má za cíl nahradit složitou, složitá vnitrostátní státní kritéria způsobilosti eh, pomocí eh, možnosti zjednodušených eh, nákladů. Tyto zjednodušené náklady nyní využívají členské státy pro 26 operací Evropského sociálního fondu. V roce 2012 účetní dvůr nenašel žádné chyby týkající se těchto operací. A u ostatních operací Evropského sociálního fondu byla frekvence chyb kolem 40 v klíčové oblasti výzkumu eh, komise navrhuje zjednodušená pravidla účasti eh, pod programem Horizont 2020. Eh, zlaté pravidlo, jeden projekt, jedna míra financování má financování zjednodušit. A ve stejném duchu byla také zavedena paušální míra pro nepřímé náklady. V oblasti soutržnosti komise uznává, že situace se od roku 2011 nezlepšila. E, vysoká chybovost plyne z spolupůsobení několika faktorů. Za prvé je to e, složitá zpráva řízení, která nikdy nezjednodušuje finanční management. E, členské státy mají mnohovrstevný systém, například Španělsko nebo Itálie, tak tyto státy mají větší potíže v porovnání s členskými státy, které mají nízký počet operačních programů a e, zprostředkujících orgánů. E, chybám dále vede špatné ověřování e, výdajů. Nízká spolehlivost tohoto ověřování plyne z toho, že se orgány zaměřují na formality místo na e, obsah, e, že není dostatečná kontrola e, zadávání veřejných zákazek a že je vyvíjen tlak na certifikování výdajů, aby se zabránilo zrušení závazku a dále je to obecný nedostatek administrativní kapacity a zdrojů. Dále je to nedostatečná informovanost a školení eh, příjemců, eh, které také vede k, složit, k zesložitění systému vnitrostátních předpisů. Co konkrétně komise dělá, aby snížila tuto vysokou chybovost ve členských státech? Za prvé, komise má přísnou politiku přerušování a pozastavování plateb. Jakmile e, se vyskytne důkaz závažné a, a trvalé e, závažného a trvalého nedostatku v systému kontroly a řízení komise zastaví platby. V roce 2011 bylo rozhodnuto o 91 přerušeních za 2,6 miliard euro. V roce 2012 to bylo 116 přerušení v celkové hodnotě nad 5 miliard eh, euro. Eh, platby mohou být obnoveny teprve po eh, misi nebo auditu komise, anebo pokud příslušný auditorský úřad potvrdí, že problémy byly úplně vyřešeny. Za druhé, komise v roce 2013 provedla několik specifických tematických auditů, aby prověřila struktury eh, řízení a kontroly. Eh, tyto audity obsahovaly také kontroly výkonnosti managementu a testování eh, auditorských úřadů a stejně tak audity veřejných zakázek a řízení a kontroly nástrojů finančního inženýrství. Za třetí, jak už jsem se zmínil, komise aktivně propaguje využívání možností zjednodušených nákladů. Zvýšená chybovost v zemědělství se týká eh, především rozvoje venkova a eh, souvisí se způsobilostí investičních projektů, eh, deklarací nespůsobilé DPH a nedodržování předpisů pro veřejné zakázky. Aby komise vyřešila tyto nedostatky, ustavila partnerství s členskými státy, aby identifikovala hlavní příčiny těchto chyb a vypracovala akční plány. V roce 2012 eh, byly eh, zahájeny první akční plány pro 14 členských států a příslušné eh, národní úřady pravidelně podávaly zprávy komisi o jejich provádění. A v roce 2013 jsme rozšířili tento projekt na všechny členské státy. Kromě toho řada členských států pozměnila své programy rozvoje venkova a tím vyjasnila nebo změnila podmínky pro individuální podporu. V oblasti vnitřní politiky a e, vnější činnosti e, plyne chybovost zejména z nové metodologie vzorkování účetního dvora. E, v kapitole 7 vnější pomoc tato nová metodologie představuje 68 auditovaných plateb, což je 3,2 celkové míry chybovosti. V, roce, v kapitole 8, eh, výzkum a vnější politika. Eh, tato metodologie představuje 62% všech auditovaných plateb a tvoří 2,1% eh, z celkové míry chybovosti, která je 3,9%. Komise zkoumá případy, které, na které upozorňuje účetní dvůr, aby se v krátkodobém horizontu vyhnula podobným problémům. V dlouhodobém horizontu má k dalšímu snížení chybovosti a rizik vést Horizont 2020. Po nasazení všech opatření e, za účelem zvýšení výkonnosti e, členských států, e, jako jsou vydávání pokynů, školení a audity v terénu, má komise povinnost chránit evropský rozpočet pomocí preventivních a nápravných opatření. Poznámka 6, která je dodatkem k sdělení o ochraně evropského rozpočtu eh, skýtá přehled těchto opatření a eh, jejich eh, dopadu ve, z finančního hlediska a bere, bere ohled na víceletou dimenzi většiny našich programů. V roce 2012 došlo k dalším přerušením v celkové hodnotě 4,9 miliard euro z oblasti regionálního fondu, fondu soudržnosti, sociálního fondu a fondu pro rybolov. Finanční eh, opravy a zpětné inkaso, ke kterému komise sáhla, se zvýšilo eh, poměrně značně z 4,4 miliard euro v roce 2012. Eh, přitom v roce 2011 to bylo 1,8 miliard euro. Objem finančních oprav a zpětného inkasa z období 2009 až 2012 koresponduje s průměrem 2% plateb z tohoto období. Pokud jde o regionální a sociální fond, tak finanční opravy z programového období 2000 až 2006, která je nyní v závěrečné fázi, eh, tam jde o 8 miliard euro eh, což je poměrně závažných, závažná míra 4% celkových příspěvků, eh, které činí 197 miliard euro. Eh, v zemědělství eh, kumulativní finanční opravy rozhodnuté podle EAGF eh, mezi lety 1999 až 2012 tvoří 8,3 miliardy euro, což je 1,5 všech plateb v tomto období. Když se podíváte na objem e, oprav a zpětného inkasa v průběhu let, tak vidíte, že korektivní kapacita systému e, zajišťuje, že značná část e, roční chybovosti, kterou odhaduje účetní dvůr, bude pravděpodobně napravena v, v dalších letech. V tomto kontextu bych se chtěl vrátit k důležitosti eh, paušálních oprav. Ty jsou aplikovány v případech, kdy eh, přesná částka eh, protiprávně vynaložených prostředků není, nelze identifikovat. I když tyto opravy nepostihnou přímo konečné příjemce, tak plně chrání evropský rozpočet. Například v roce 2012 komise identifikovala závažné problémy v jednom rumunském operačním programu, ale nebyla schopna přesně kvantifikovat jejich finanční dopad. Komise se s rumunskými úřady dohodla na paušální opravě 25%, která měla pokrýt všechny e, výdaje, které vznikly do konce roku 2012. Na tomto základě Eh, byly tedy eh, výdaje eh, načerpané protiprávně vyňaty z výdajů Unie a po odečtení této odsouhlasené finanční opravy komise vlastně zaplatila Rumunsku pouze velmi malou částku v prosinci 2012. V dalším programovém období eh, komise navrhuje, aby závažné nesrovnalosti, které odhalí komise nebo účetní dvůr a které eh, mají vliv na účty zaslané členskými státy, vedly k čistým finančním opravám. Tento nový nástroj je zásadní pro zvýšení efektivity situace v členských státech. V těchto konkrétních eh, případech, kdy dochází k závažným a opakovaným eh, nedostatkům systému, eh, tento proces povede k přerušením plateb, pozastavením programu a konečně tyto čisté opravy by měly být založeny na objektivních a transparentních kritériích. Eh, kromě toho, abychom snížili riziko nespůsobilých výdajů, eh, komise eh, navrhuje ukončení praxe retroaktivního financování, kde vlastně ty chybné projekty mohou být nahrazeny starými, už dokončenými. Eh, konečně bych se rád zmínil o správném finančním řízení a kultuře výkonnosti, na kterou se účetní dvůr velice správně soustředuje. Souhlasím s tím, že je zapotřebí zlepšení v této oblasti, ale zároveň eh, je třeba si přiznat, že eh, jsme už začali poskytovat více informací o přidané hodnotě evropských programů v návrhu rozpočtu, ve zprávě Synthesis anebo v hodnotících zprávách, včetně té, která se zakládá na článku 318 smlouvy. Eh, jak víte, komise se poučila z minulých zkušeností a vzala na vědomí eh, doporučení účetního dvora, když připravovala návrhy pro příští víceletý finanční rámec, eh, které byly důkladně projednány před schválením se spolu zákonodárci. Všechny návrhy komise obsahují jasné cíle a indikátory výkonu, eh, které jsou shrnuty v novém eh, výkonnostním rámci se třemi důležitými prvky. Za prvé je to řada hlavních cílů, eh, z kterých je třeba dosáhnout v návaznosti na cíle EU 2020. Za druhé obsahuje indikátory, které se soustředují na přidanou hodnotu Evropské unie, účinnost, efektivnost a celkový dopad na ekonomiku a společnost. Third, the... Eh, za třetí, nový výkonnostní rámec eh, obsahuje eh, silná ustanovení pro monitoring a hodnocení, abychom zajistili dostupnost patřičných dat což potom povede k včasnému eh, hlášení podávání zpráv o, výkonu, o výsledcích a eh, výkonnosti. Eh, tento rámec nám umožní měřit výkon, odstraňovat slabiny a měnit celkové zaměření, když to bude potřeba. Kromě toho komise buduje architekturu nutnou k lepšímu podávání zpráv o výkonu ve výročních zprávách o aktivity a také z globálního hlediska v hodnotící zprávě podle článku 318. Leží tedy před námi intenzivní práce a diskuze a já vás můžu ujistit, že komise je vám k dispozici, aby eh, co nejvíce zjednodušila nadcházející debatu o absolutoriu pro eh, rozpočtový rok 2012. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Pane komisaři Šemeto, mám tady celou řadu kolegů, kteří by se chtěli vyjádřit k výroční zprávě účetního dvora a, a rovněž k vyjádření postoje komise. Po případě by se možná chtěli na něco zeptat, takže dovolte, abych nejprve udělil slovo panu zpravodajovi Markusu Píperovi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Mikrofon je tento. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji rovněž panu Kaldejrovi, předsedovi účetního dvora a panu komisaři Šemetovi za velice informativní projevy za snahu eh, leco změnit a dovolte, abych vyslovil své uznání, že v určitých oblastech došlo eh, k tomu, že už se udály důležité věci. Přesto musím konstatovat, že zásadním výsledkem je, že účetní dvůr již po 19. v pořadí NPEN dát pro minulý rok příslušný DAS. A rád bych se zmínil o čtyřech bodech, kde to rozvedu detailněji. Za prvé se jedná o chybovost jako takovou, za druhé o zprávu na ochranu rozpočtu EU, která byla nedávno zveřejněna komisí, za třetí o e, dodatečnou přípravu udělení absolutoria pro rok 2011, e, což navrhl jeden kolega, a za čtvrté o orientaci na výsledky, která zazněla dnes ve vašich příspěvcích jako priorita. K prvnímu bodu. Chybovost zvýšila se z 3,9 na 4,8 To tedy není zrovna pozitivní, protože už je to vlastně zvýšení v třetím roce po sobě. Uznávám, že taková chybovost a takové prohlášení o způsobilosti, o spolehlivosti eh, když je založeno byť na maličkostech, je jistě velice náročnou měřící laťkou. Ale přesto dvůr sám zjemnil určité definice týkající se eh, chybovosti a jejich charakteristiky. A byl to sám pan Barroso za komisi, eh, která se vyjádřila auf dieser Basis eine umfassende Zuverlässigkeitserklärung zu erreichen, eh, která toto prohlášení o věrohodnosti eh, žádala. A teď musíme konstatovat, že chybovost již léta se zvyšuje. Velice lituji tohoto trendu. Jaké důsledky z toho vyplývají? Chtěl bych odradit parlament od toho, abychom vedli debatu o metodice Účetní dvůr ospravedlňuje svoji metodiku dobrými argumenty. Komise má dobré argumenty dokládající její hledisko. Není eh, naší úlohou zde dosáhnout kompromisu. My můžeme si vyslechnout jedno i druhé a vytvořit si náš vlastní názor. Odradit bych chtěl rovněž Evropský parlament o to, abychom se tady zabředli do detailů eh, abychom prostě nabídky tisí, abychom nabídky tuctu různých školení od komise tady přijímali, které budou leco vysvětlovat, nakonec se v tom úplně ztratíme. E, jinak chci samozřejmě poděkovat za tyto nabídky, které existují, ale domnívám se, že už máme dostatek informací. Chybovost plynule narůstá, to je faktum. A absolutní výše a rovněž vzestup této chybovosti je doložen našimi klasiky, abych to tak nazval. To jsou zemědělské fondy a strukturální fondy. To je zážitek deja vu, již, to, již jsme to zažili. 60% chybovosti objevují členské státy samotné. I to je stále stejná konstatace již léta. Uh, Opět to bylo udělování veřejných zakázek, kde se objevila největší chybovost. Já působím v parlamentu už 9 let a jsem místo předsedou výboru pro regionální rozvoj a to si prostě to poslouchám už 9 let. Eh, programy pro venkovský rozvoj průměrně nejsou korektně zúčtovávány, eh, protože nejsou dodržovány ekologické mm, poplatky. A to zaznělo již ve zprávě kolegy Gajera. Co mě dodatečně tak trochu překvapuje, je skutečnost, že i v prvním pilíři zemědělské politiky máme problémy. To je tedy zjevně nejsilnější vzestup, největší vzestup, ale i tady to jsou staré chyby, a sice chybové zúčtování agrárních ploch, protože agrární plochy jsou buď příliš velké nebo špatně definované. A Tolik tedy eh, mé poznámky k chybovosti jako takové. A první důsledky, které z toho vyvozuji. Za druhé se dostávám k ochraně rozpočtu EU a ke zprávě, kterou komise předložila před několika týdny a mohu se pokusit vytvořit to určité spojení s tím, co tady dnes předložil účetní dvůr. V září 2012 komise parlamentu poprvé předložila zprávu o ochraně evropského rozpočtu. E, to žádal kolega Gajer a chtěl bych vysloveně poděkovat za to, že komise vyšla vstříc přání parlamentu, protože zde v této zprávě je obsažena celá řada cenných informací, které můžeme velice dobře využít. Čísla tvrdí, že 2020 došlo k platbám ve výši 140 milionů, to říkám jenom proto, protože se také konstatuje, že 4,4 miliardy eur byly zatíženy finančními opravami. A a když tomu vezmeme těch 680 milionů, tak tady máme opravné postupy o 2,9 pladeb pardon, o 32,6 plat. Zároveň 3,2 plat, Kolik z těchto 4,4 miliard vlastně eh, odteklo zpět nebo přiteklo zpět do evropského rozpočtu. Vím, že to je otázka, kterou nelze přesně zodpovědět, ale je to otázka, která nás velice zajímá. A jak dlouho trvá takový postup? S jakou administrativní zátěží je třeba doprovázet tento postup? jaké úrokové ztráty vznikají, když tyto nevyužité peníze z nejrůznějších důvodů tady máme a to je extrémní zatížení evropského rozpočtu. Chtěl bych vyzdvihnout, že to není chyba komise. Není to vina komise, ale leží to v úpravě starých nařízení 2007 až 2013, to je ještě horší, než to bylo v tom předchozím období do roku 2006, které členským státům umožňují tyto chybové programy nahrazovat novými projekty. Bohužel z toho nelze vyvozovat, že nové programy v členských státech sebou nesou zlepšené kontrolní systémy a zlepšené administrativní postupy. Naopak, nové programy, nové projekty rovněž obsahují chyby. Stojí za zmínku, že v roce 2012 58 finančních korekt tur bylo provedeno v členských státech v roce 2000 až 2006 a 2007 až 2013. 58% spadá na členský stát těch finančních korektor. A v tomto období byly jenom tři členské státy, které odpovídaly za 80 chybovosti. Bylo to Španělsko v IFRE, Itálie a Řecko. A teď můžete říct, no to bylo tenkrát. Nikoliv, to je i dnes tak. Když se podíváte na aktuální statistiku komise, jsou to opět Španělsko, Řecko a Itálie s vysokou chybovostí. A teď k tomu bohužel přistupuje i Česká republika, Polska a Rumunsko. Ehm, tedy ehm, nedoufám, že se potvrdí tento trend, ale je třeba konstatovat, že je to několik málo zemí, které evropské strukturální fondy a jejich čerpa a čerpání z nich ehm, zatěžují špatnou pověstí. Zhruba 80 evropského rozpočtu je v rozděleném spravování. A uh, administrativní a kontrolní úřady nedělají svou práci dostatečně dobře ve členských státech. Tak jak, co z toho odvodíme? Já jsem se spojil se eh, s kolegy a rád bych pozval ministra financí pro Španělsko. Eh, něco podobného bylo organizováno minulý rok s předsedel České republiky a Polskem. A je třeba, abychom to s přímo odpovědným španělským ministrem pro finance tady diskutovali. Po dvou desetiletích chybového zúčtování musí komise jako strážkyně smluv nést přímou odpovědnost. Máme tady projekty, programy, které se mohou vyměnit tak dlouho, dokud budou způsobilé a potom se zase poruší různá pravidla. Tomu je třeba učinit přítrž. Když se stále porušují například dopravní předpisy nějakým řidičem, tak tento za chvíli už nesmí, jet, a tímto auto, nesmí už auto řídit. Ale podobný princip tady máme s čerpáním eh, fondů Evropské unie. Protože když něco ne, funguje. Snažíme se prostě to eh, nahradit novými programy. To je jako když mi policista sebere auto, ale pak mi dá nové auto, třeba že jsem porušoval dopravní pravidla. A když opět budu porušovat dopravní pravidla, tak prostě se mi sebere to staré auto a zase se mi dá nové auto a mohu dále řídit. Ale tím rozhodně nic nezměníme, když pořád nabízíme jaksi čerstvé peníze a dáváme je k dispozici. A proto žádám, vyvození rozhodujících důsledků pro další finanční období. Potřebujeme, a pan komisař se už o tom zmínil, a to vlastně předepisuje současné finanční nařízení. My potřebujeme určitý automatismus pro netofinanční opravy. To znamená, že členské zemi, země, které vykazují velkou chybovost, musí se dostat pod specifickou speciální kontrolu pro speciální dohled. Žádám postup, který by znamenal, že komise zavede i namátkové kontroly a je třeba, aby tady komise tady měla přímý dohled a přímou kontrolu. Aby se tento postup zautomatizoval, což by mohlo dosáhnout určité zlepšení ale je třeba, abychom o tom přesvědčili kolegy v Evropského parlamentu, zejména v těch výborech, které to mají na starosti. A pane předsedo, od účetního dvora žádám, aby ve zprávách jednotlivých zemích byla nalezena příčina, proč se to týká stále stejných zemí, které mají stále stejné chyby. A informace o tom, že to nevyplývá ze smluv, no, já jsem včera večer studoval znovu evropské smlouvy a tuto informaci jsem v nich nenašel. Já nevím, proč evropské smlouvy by neměly proč by z evropských smluv nemělo vyplývat, že jednotlivé země musí vydávat své účetní eh, zprávy účetnímu dvoru evropskému? Je třeba, abychom se tady dobrali příčin té chybovosti. Když tady máme 80% chybovost a soustředí se to na určité regiony, je přeci třeba, abychom přesně v těchto regionech to sledovali a tím pádem se nám podaří snad to vyřešit. Tady se musí něco stát. A proto žádám Evropský účetní dvůr, aby o tom přemýšlel. Ze začátku, vlastně z počátku jsem poděkoval Evropskému účetnímu dvoru za precizní popis chyb, ale chtěl bych přece jenom vyjádřit svůj podiv nad tím, že v poslední zprávě účetního dvora v té krátké verzi, v krátkém znění, pro politiky, novináře a tak dále. Na straně 7 je prohlášení o věrohodnosti, které bylo odůvodněno na půlce stránky. Eh, tady se odůvodňuje, že dáváte negativní posudek, nebo že zvažujete negativní stanovisko. Ale jak to, že v roce, kdy stoupá, je, stoupá chybovost, proč už nenajdu vyjádření k prohlášení o věrohodnosti? To znamená, že nechceme vlastně vyjádřit, co se tady děje tady tu informaci o negativním stanovisku, musím teď najít tu stránku, já jsem si to podtrhl. No, teď to nemohu najít, ale každopádně vím, že to jsou pouze dvě řádky, kde odůvodňujete své negativní stanovisko k prohlášení o věrohodnosti. A to je prostě příliš málo, já bych to rád doložil. Eh, jinak mi řeknete, že to vykládám, Bůh ví co. No, je to na straně 5. Eh, v tom odstavci, který je vytmaven, je to poslední odstavec, kde na dvou stránkách popisujete něco, k čemu jste se v posledním krátkém znění vyjádřili na půl stránce. A to je vlastně zásadní vyjádření vaší zprávy. Pane předsedo, prosím tedy, aby jste i vy řekl něco k tomu, jak se účetní dvůr může poměrně jasněji vyjádřit k této situaci, tak toto není v pořádku. Teď se dostám k třetímu bodu, to proberu velice rychle. A to je prohlášení komise týkající se dodatečného zpracování zprávy pana Gajera, čili udělení absolutaria k roce 2011. Komise tady vycházela ze dvou priorit Evropského parlamentu. Za prvé sdělení o ochraně evropského rozpočtu, o tom už jsem se zmínil, a za druhé ke článku 318, čili vyhodnocovací zpráva. To je absolutně v pořádku. Zvýšená statistická transparentnost na základě sdělení je námi vítána, ale s ohledem na nezbytná opatření, aby se něco mohlo změnit, musím přece jenom, a doufám, že tady hovořím i ve jménu pana Gajera, vyžadovat, eh, tedy říci, že jsme tady marně hledali nové návrhy Konstatované nedostatky v pilíři agrární politiky zůstaly stejné, stejné jako v minulém roce. Jenom bohužel nám tady zase stoupá chybovost. Ve venkovském rozvoji se opakují stejné téze, stejné argumenty komise jako v minulém roce. Dokonce s odkazem na připomínku rady, která zazněla již 29. listopadu. Stej na ospravedlování komise, i když chybovost stoupá. To též platí pro finanční nástroje. Komise se tady opět odkazuje na pracovní dokument o instrumentech politiky soudržnosti, kterou jsme dostali už v únoru 2012 eh, v souvislosti s udělováním absolutory za předchozí roky. Komise opakuje své argumenty a zároveň tady stoupá chybovost a stále se soustředí tyto, ten špatný stav na několik málo zemí je třeba, aby došlo k zásadním změnám pro příští rok, pakliže komise nepřevezme přímou odpovědnost, pak tato hra bude pokračovat, prostě ta hra v udělování, v posunování černého, v udělování nebo předávání černého Petra jednotlivým členským zemím. Komise tady musí mít řídící roli a v je třeba, aby se zavedly automatizmy pro kontrolní činnost ze strany komise. A poslední poznámka k měření výkonnosti. Měření výkonnosti se tady prostě považuje za mm, prostředek, který všechno vyřeší. Musím velice upřímně říci, že evropská vícehodnota našeho konání není dostatečně jasná. Pro mě tento pokus ukazuje především jedno, především to, co dělá komise, ale také u toho, co dělá účetní dvůr. Čím více se Evropská unie bude pokoušet měřit své úspěchy, úspěchy na pracovním trhu a v sociální dimenzi, tím více se dostáváme do konfliktu s původními kompetencemi členských států. Domnívám se, že daleko silněji musíme klást otázku po přidané hodnotě. Kde jsou ještě evropské peníze dobré? Kde mají nějaký efekt? Chceme skutečně skutečně měřit úspěch evropské politiky eh, v těchto malých věcech. Eh, dělá skutečně má to svůj smysl definovat tady cíle tak, jak jsou ve strategii 2020. Nemělo by smyslu plnější mít priority tam, kde Evropa může dodatečně zlepšovat infrastruktury a profesní vzdělávání. Já tyto indikátory považuji za slepou uličku. Je to velice nebezpečná hra, kde nakonec budeme muset konstatovat jedno, a že sociální problémy s těmi málo penězi, eh, které máme k dispozici, nemůžeme vyřešit. My můžeme něco něčím pohnout pouze v oblasti strukturálních eh, záležitostí. Dámy a pánové, abych dospěl k závěru. Zahájil se proces a udělování absolutoria. Budeme velice bedlivě sledovat práci účetního dvora a komise, budeme se jich ptát a budeme muset vykonat také velkou přesvědčovací práci v Evropském parlamentu. První požadavky už se tady naznačují. Je třeba dát větší odpovědnost Evropské komise v určitých oblastech. Domnívám se, že to jsem velice přesně tady zargumentoval, co si tady můžeme představit. A nějaké odpoutávání pozornosti nebudeme akceptovat na tomto místě se chceme dostat skutečně k tomu zásadnímu bodu a žádáme tedy komisi i účetní dvůr, aby tady ukázali eh, ochotu ke kooperaci. Rád bych také vyzval členské státy, aby se účastnili slyšení, které se tady budou konat a aby, kon, aby prostě kladly kritické otázky, protože můžeme skutečně mimořádně přispět ke správnému zpravování peněz pro evropské daňové poplatníky. Děkuji mnohokrát panu zpravodajovi a teď bych vyžádal, teď bych poprosil frakce, aby se vyjádřili. Máme tady deset přihlášek k diskusi. Pan předseda Evropského účetního dvora musí v 11 hodin opustit naše zasedání, takže musím správně tady zmanagovat čas. Takže nejprve bych navrhl, aby vždycky pohovořili koordinátoři, lépe řečeno vždy jeden zástupce či zástupkyně na politickou skupinu a potom tady dáme k dispozici minutu, minutu 50, aby se mohli dostat ke slovu jednotliví členové. Přeje si pan kolega? Derek Wong. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat účetnímu dvoru za zprávu a také komisi za úvodní E, reakci a také panu zpravodaji za původní poznámky. Stejně jako pan zpravodaj, určitě všichni jsme znepokojeni tím, že Erovo stoupla z 3,8 do 4,8 A od roku 2009 vlastně neustále pozorujeme nárůst chybovosti. Samozřejmě, že mě také e, velice znepokoje a je pro mě zklamání, že eh, vlastně potom některé euroskeptické členské státy na to poukazují, protože se poukazují například eh, palcové titulky v některých novinách, říkají, že Evropská unie je jaksi eh, plná darebáku, Oni nerozlišují mezi omylem a mezi podvodem, ale prostě to potom k tomu zavdává podnět v některých členských státech. A Samozřejmě, že je velice těžká ekonomická doba a proto nemůžeme ani rozdůrazňovat, že každé euro se musí vytvářet, eh, eh, musí vydávat tak, aby to vedlo ke tvorbě zaměstnanosti a růstu v evropských regionech. Mě hlavně zajímají důvody té chybovosti. Musíme se zabývat tím, proč narůstá chybovost a co se s tím dá dělat v budoucnosti, abychom naopak počet chyb eh, Eh, v evropských výdajích snížily. Když se podíváme na zprávu účetního dvora, je úplně jasné, že v každém okruhu, kromě administrativy, chybovost narůstá. Komise určitě nám dokáže vysvětlit, eh, proč jim samotným eh, roste chybovost DG Employment. Například může říci, že 40% nárůst je způsobeno jedním státem, Rumunskem. A že bez toho čísla v rámci DG zaměstnanost by ta chybovost byla pod dvěma procenty. Možná, že tedy komise má své důvody, ale já bych se chtěl zabývat spíše obecnějšími záležitostmi a obecnějšími důvody, které se uvádějí pro ten nárůst všude. Za prvé, samozřejmě je tady změna metodologie, kterou používá účetní dvůr, eh, myslím tím eh, metoda vzorkování. Eh, vlastně oni sami odhadují, že 0,3% nárůstu má co dělat se změnou metody a také e, byly vysvětleny změny, které byly už přijaty pro rok 2012. Ale myslím si, že pravidelné změny metodiky E, to není všechno. Možná, že účetní dvůr by nám mohl říci, zda zamýšlí další změny v budoucnosti meteorologie, protože pak by to zase se mohlo projevit na chybovosti. Druhá věc, a zmiňovala e, to řada komisařů a úředníků, s nimi jsem se setkával, že účetní dvůr počítá e, chybovosti i tam, kde se udělají paušální finanční korekce. A myslím si, že i to tady bylo zdůrazněno chyba. Proto já se ptám také účetního dvora zda um, akceptují, že tam, kde se udělaly korekce, že byl ochráněn evropský rozpočet. A pokud to takto akceptují, myslíte si, že by se to mělo také zobrazit ve zprávě, až ji budete příště vydávat? Třetí bod, kterého bych se chtěl dotknout, my o tom vždycky v rámci tohoto výboru hovoříme, zejména v souvislosti s výročními zprávami účetního dvora. A to je úloha členských států. Přirozeně, že není tajemstvím, že je několik členských států, které působí většinu problémů a pan zpravodaj uvedl některé z těchto členských států, ale jsou problémy i s některými jinými. Ve Spojeném království například platby eh, strukturálních fondů byly momentálně pozastaveny. Neboli nejedná se jenom o ty členské státy, které pan zpravodaj jmenoval ve svém příspěvku, ale týká se to i některých jiných. A tam zase jsou to problémy eh, porušování pravidel, zadávání zakázek nebo aktivní, pasivní záležitosti a pak jsou tam eh, chyby, které, systémy, které neumožní zjišťovat chyby. A pan kolega Jenská já odhady ve své zprávě, že asi 62% chyby by se mohly zjišťovat a měly by se zjišťovat na úrovni členských států. A myslím si, že to vlastně znovu potvrzuje i tato zpráva účetního dvora. Myslím si, že musíme se snažit nastavit mechanismus, který by umožnil zjišťovat včas členským státům chyby a komise by s nimi na to měla pracovat, tak aby se snižovaly problémy a měl by se vypracovat odolnější systém, eh, který by umožnil včasné korekce eh, těchto plateb. Vím, že mnohé členské státy by to měly rády, že by rády diskutovali o tom, jak vytvořit a zavést takový odolný systém v budoucnosti. Na závěr bych zmínil ještě několik dalších věcí. Jedno se týká poznámky předsedy účetního dvora. Říká, že komise by měla vypracovat dlouhodobé stanovisko ohledně hotovostních toků. Možná, že byste nám mohl říct, jak by se toho mělo dosáhnout, protože já si myslím, že to je poměrně těžká věc mít takovouto pozici kašlou, ale určitě bychom to vítali. A také bych byl, eh, také by mě zajímal, také mě zajímá předpověď eh, eh, účetního dvora ohledně výkonnosti. Určitě všichni chápáme, že výkonnost výdajů na evropské programy se musí zlepšovat. A když se podíváme na nařízení ohledně příštích programů, pak jsou tady už určité návrhy, abychom se v budoucnosti více zaměřovali na výkonnost. Například výkonnostní rezervy, kondicionalita, tematická koncentrace v regionálních fondech například. Čili je třeba se zaměřovat na předpovídání výkonnosti a na co se tedy máme se více zaměřit na výkonnost, ale pak jde o to, zda také budeme schopni to pořádně měřit v budoucích programech. To je důležitá věc. A pak poslední věc, asi tady souhlasím s předsedou účetního dvora. Na závěr totiž říkal, že podle jeho názoru je důležité, abychom všichni na těchto věcech spolupracovali. Určitě z hlediska naší eh, skupiny skupiny se nám to jeví tak, že bychom chtěli spolupracovat se všemi, koho se to týká, abychom zajistili, že se opravdu sníží chybovost a že budeme moci efektivněji využívat evropský rozpočet v budoucnosti. Mnohokrát děkuji a další je paní Gresle a pan Jan Mulda. Děkuji, pane předsedo, eh, pane komisaři. Eh, je to velice eh, působivá zpráva Eh, zejména v kapitole 1, eh, eh, kde je shrnuto několik zásadních bodů. Měla bych na pana předsedu několik otázek, zejména pokud jde o tu chybovost. My jsme intenzivně vyjednávali s auditory a máme pocit, že je to poměrně slabě přeskoušeno. Eh, je otázka, jak se došlo k konkrétním číslům, například 50% chybovosti u eh, strukturálních fondů eh, nejsou kvantifikovatelné a potom je tu vyloučeno, abychom hodnotili, jaké jsou škody. Takže je potřeba, aby účetní dvůr zveřejnil své metody a, jak jsem už říkala, tak to hraničí téměř s manipulací, s chybovostí, když tady není pojednáno důkladně o různých problémech a e, věcech, což také, na což poukázal také pan zpravodaj. E, ta finanční tíseň, která nyní probíhá v Evropské unii, e, neznamená, že bychom měli zkrátka dostávat peníze z rozpočtů členských států, které ty členské státy nemohou dodat. Musíme, musí nás zkrátka napadnout něco jiného, protože jinak daňoví poplatníci v, v Evropské unii netvoří žádnou přidanou hodnotu proti eh, rozpočtům členských států. Když máme eh, peníze v nějaké eh, problematické oblasti, tak je mi k ničemu, když členský stát řekne, Eh, já zahrnu ty chyby do svého národního eh, rozpočtu a potom eh, rozpočet EU neobsahuje chyby. To je podle mě velice problematické a já s tím nesouhlasím. To, že certifikační Orgány neustále podávají chybná, nesprávná vysvětlení, s tím musí komise počítat. Tady, eh, tady nebylo dosaženo žádných eh, lepších eh, výsledků. Jsou tu střety zájmu mezi komisí a členskými státy. Samozřejmě, že členský stát nechce říct, že udělal chybu, když tím přijde o peníze. S tím je potřeba počítat. Když jsou splněna všechna kritéria, tak pokud členský stát sám odhalí tu chybu, tak chce si ty peníze eh, ponechat. To je konec konců správné. Tak jak je možné, že přesto máme tolik nesprávných eh, vysvětlení od eh, certifikačních orgánů? Mě by zajímalo vysvětlení pana předsedy. Podle mě ve zprávě o účetního dvora Eh, je něco obsaženo, nicméně jsem zklamána tím, že že eh, tak došlo ke zvýšení eh, chybovosti, což je také samozřejmě kritizováno. To je pro mě zklamání a máme tu co dočinění s nedostatečnou s veřejnou zprávou členských států v době krize a je otázka, eh, jestli ta míra spolufinancování 95% eh, ze členských států eh, je správná, jestli to naopak není ještě zdrojem potíží při vydávání finančních prostředků, které pak musí být stahovány. Děkuji. Děkuji. Další je na řadě Jan Multer. Thank you, uh, chair. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také předsedovi účetního dvora za předložení zprávy. Víceméně je to zase to tež. Já jsem doufal, že jakožto europoslanec jednou budu mít zkušenost pozitivní, ale e, to zatím se nestalo a to je velkým zklamáním. Ještě větším zklamáním je, že všechna čísla jsou ještě horší než v loni. Obecná chybovost ale když se podívám dokonce na zemědělství, to bylo pod dvěma procenty kdysi a teď je to 3,8%. Aspoň tak jsem to viděl ve zprávě, ale dnes dopoledne jsem to se na to poprvé mohl podívat a ptám se, proč chybovost v prvním pilíři v zemědělství se za rok skoro zdvojnásobila eh, jak to vidím z těch čísel, pak rozvoj venkova, regionální politika a to všechno ostatní, tam všude je ta chybovost příliš vysoká. A zase eh, hlavně za to mohou členské státy. Jedná se o společné řízení a hlavní vinu nesou členské státy. Zase tady musím zdůraznit, že musíme na to tlačit a naštěstí komise je téhož názoru, aby eh, členské státy se k tomu hlásily, aby dělali prohlášení. Pak je tady další bod. Současný předseda komise nastoupil do své funkce po problémové době a prohlásil, že za pět let už budeme mít pozitivní rozpočet, ale mohu vás ujistit, Nevím, jakých pět let myslel, ale teď už uplynulo devět let a bylo by tedy zajímavé, kdybychom si poslechli ještě jednou od pana předsedy Barosa, proč byl tak optimisticky naladěn před devíti lety. Co k tomu můžeme říci? Já si myslím, že Eh, už vlastně eh, mám, máme tedy 9 let a každý rok vždycky dáváme, poskytujeme po, absolutorium a vždycky se dělají sliby, že to a to se udělá, to a to se zlepší, ale vždycky se stane opak těm, než co se slibovalo. Tak nevím přesně, co s tím můžeme dělat, jaká je vyhlídka na to, Budeme, že to dopadne jednou kladně s rozpočtem. Uh, Eh, čili já nevím, jak se eh, úplně počítá a proč se vůbec změnila ta eh, metodika počítání chybovosti protože já jsem předtím neslyšel, že by se na tu metodu výpočtu chybovosti předtím někdo sliboval. Možná, že nám to někdo vysvětlí, proč ten celý systém výpočtu měnili. Budeme se muset ještě s tou zprávou pečlivě seznámit a podívat se na to, co se s tím dá dělat. Máme před sebou evropské volby a tudíž asi by bylo moc těžké, abychom eh, neměli nějaké ujištění, že se to opravdu zlepší. Jinak nebude parlament brát vážně jakož e, orgán, který vydává e, absolutorium. A konečná věc to no, už nemá nic společného s touto zprávou a není to ani vina očetního dvora. Já jsem vždycky měl vysokou úctu vůči účetnímu dvoru, ale ta účta teď klesá. Ne kvůli chybám, kterých by se dopouštěl účetní dvůr, ale kvůli Evropské radě. Protože ty eh, vlastně odmítají, eh, aby členské státy přebíraly větší odpovědnost a také schválili člena účetního dvora z Chorvatska, který eh, otevřeně neříkal pravdu a myslím si, že to snižuje věrohodnost účetního dvora. A parlament ještě neskončil s tímto případem, je to je něco, co nemůžeme e, dovolit. A e, my vidím, že bohužel tady nejsou e, znaky, které by věštily něco dobrého co do přijetí a nevím moc dobře, co by se s tím dalo udělat. Děkuji. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Co se týče posledních slov Jana Moldera, k tomu se můžu připojit. Včera večer jsme hovořili s chorvatským členem o tom, Pane Caldero, toto je skutečně nedostatek. To není vaše chyba, není to chyba vašich kolegů, ale jedná se o tohoto člena, který jak se zdá, nechápe, jak pracuje Evropský parlament a kde jsou citlivé body, jak tady vypadají zvyky a obyčeje a jak nyní Rada ministrů nominovala tohoto kolegu. Ale přesto, pane Caldero, vám chci poděkovat. Děkuji vám za výroční zprávu, děkuji všem členům účetního dvora, a všem spolupracovníkům, protože vy tady vykonáváte vynikající práci, poskytujete nám všechny tyto nezbytné informace, ale co si s nimi teď počneme, s těmi informacemi? Zcela jistě tady nepropukne spor o metodiku, to také nebylo poselství eh, pro vnější svět, o to tady neběží. Oč tedy běží? Eh, pro mne se jedná o dvě záležitosti. Ta čísla, která eh, jsem si vyslechl eh, z vaší výroční zprávy, to vlastně není nic nového, už je to celá léta tak, ale toto čísla musí být naprosto jasné pro vnější svět. 52% chybovosti je z dopravní politiky a eh, ze jiných fondů, ale když se podíváme na zemědělství, 55%, tady jste měli dost informací. Venkovský rozvoj, rybolov, 18% chybovost. A ve většině případů členské státy měly dostatečné informace k tomu, aby mohly jednat. E, o zaměstnávání a sociální politika 6%. A dále To znamená, že 91% všech objevených chyb, tak jak jste správně řekl, bylo objeveno, to není bezpodmínečně podvod a nesrovnalosti. Ne všechno je podvod, ale v 91% chyb členské státy měly k dispozici veškeré informace pro to, aby reagovaly. A to je důležité konstatování. Spravodaj o tom také hovořil. Pan Píper také tady přednesl určité srovnání mezi na jednou stranou tou skutečností, že stále tady lidé jezdí na červenou. Prostě někdy člověk musí přijít o řidičák, když tady stále porušuje předpisy. Nejenom, že se tady jezdilo na červenou, ale když se podíváme tady na stranu 11, tady vidíme finanční korektury, tady říkáte, že v většině případů regiony souhlasí s těmito finančními korekturami, ale co se pak děje s těmito penězi? Máme to tady v angličtině, a pak se převedou do jiných oblastí výdajů v rámci tého členského státu. Korekcí? To znamená, existuje tady ujednání pro finanční korektory a tyto peníze, které nelze již použít, protože se jedná o finanční korektory, tyto peníze zůstávají v jednotlivých zemích. No to <clears throat> přece není možné. Vlastně by měli platit pokutu ale nakonec dostanou peníze, aby si mohli koupit něco jiného v supermarketu. No to je tedy skutečně neslíchané. Co, něco se tady musí stát. A co? Dvě věci. Teď hovořím ke komisi. Víme, že omezený počet členských států způsobuje 80 chybovosti. To jste tady velmi důrazně přednesl. Pane komisaři, vaše komise teď musí přijít s určitým plánem to je nový finanční rámec 2014 až 2020. Vy musíte přijít s plánem pro ty členské státy, abyste tady ukázali, že těch 91% chybovosti musí být řešeno. Máme tady zemi, které nemají dobré kontrolní systémy, nemají dostatečnou kontrolu a tyto země musí také přijít s konkrétními plány a musí se zodpovídat. Musí se postarat o to, aby se s tím skoncovalo. Je třeba, aby nalezli znovu ty peníze. Přece nemá smysl, abychom zemím dali finanční korektury a oni si ty peníze nechali. Řecko, zemědělství. Celá léta se tady blokují peníze, pak došlo k určitému zlepšení v zemědělství, ale vy musíte předložit nějaký plán a to si musí být předběžná podmínka pro udělení absolutoria. To tedy za prvé. A za druhé, domnívám se, že toto cvičení v udělování absolutoria musíme zlepšit, abychom měli určitý akční plán. Zpráva účetního dvora je určitým provoláním, apel, apelem k tomu, že je třeba konečně konat. Měli jsme tady dostatek apelů a teď potřebujeme konkrétní plány. Konkrétní plány nemůžeme dělat, když nebude parlament eh, podpořen komisí. Musíme tady velice úzce spolupracovat. Uh, je to také apel na předsednictví, protože stále znovu zažíváme, že při udělování absolutoria na radě dochází k takovému příteličkovstvím a kamarádskému poklepávání na ramena, nakonec se všichni domluví. Je třeba, abychom brali udělování absolutoria vážně, to není žádná malá písnička, která se tady může zpívat. Musíme to dělat společně, musíme mít něco jako Marshallův plán. Potřebujeme něco, protože už 19 let si stěžuje účetní dvůr na stále stejné chyby musíme teď přijít s akčním plánem. Ale to musí předložit rada, aby nám řekla to a to a to budeme dělat konkrétně, protože když se podíváme na to 1,90% chybovost, tím se musí skončit. To jsou ty dvě nejdůležitější úlohy pro následující měsíce. To nás celá konkrétně není čeká. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní paní Andras za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala předsedy Evropského uh, účetního dvora, jestli souhlasí s tím, že uh, to zdůvodnění, které dává komise pro uh, zvýšení na 4,8 chybovosti, je údajně proto, že účetní dvůr změnil metodu vzorkování. Já jsem četla ve zprávě, že sám účetní dvůr uznává, že 0,3% se mohou týkat změny vzorkovací metody. Je tu ještě nějaký eh, další E, vztah mezi zvýšením chybovosti a novou metodologií. Ráda bych, aby mi odpověděl předseda účetního dvora. Na začátku zprávy účetní dvůr konstatuje, že chyby, které byly nalezeny, nejsou podvody. Nicméně e, v mé zemi, v zemi, kterou tu zastupuji, jestliže e, nedodržíte pravidla veřejných zakázek, jestliže žádáte o grant na nespůsobilý projekt, a snažíte se eh, dostat, pro, snažíte se získat proplacení nespůsobilých nákladů, tak tomu se říká podvod a můžete za to jít k soudu. Takže eh, jakou definici používá eh, Evropský účetní dvůr pro podvod? Já bych řekla, že za posledních pět let komise viní členské státy z těchto chyb. Nicméně e, jsou tu také e, značné chyby v oblastech, e, které jsou přímo řízeny komisí. Mohla by na to komise odpovědět? Mohla by komise vysvětlit, proč je takové množství chyb v těchto oblastech? Chybovost je tedy 4,8%, eh, ale eh, účetní dvůr eh, dokládá, že v některých oblastech 60% získaných vzorků je ovlivněno touto chybovostí, je postiženo touto chybovností. Znamená to tedy, že si můžeme myslet, že pouze 4,8 procenta rozpočtu bylo chybně přiděleno nebo eh, chybně vynaloženo? Protože v normálních organizacích, když máte 60% vzorků, které vykazují nesrovnalosti, eh, tak eh, musíte rozšířit soubor vzorků. A je otázka, jestli to účetní dvůr má udělat. To má potom dopad na konečnou chybovost která se má vztahovat na celý e, evropský rozpočet. Pokud jde o finanční korekce, tak e, já jsem se zděsila, když jsem si přečetla na stránce 28 zprávy, že došlo k nějaké korekci, kterou e, mělo která měla být uvaleno na Španělsko. Nicméně e, je dále dovoleno Španělsku čerpat další výdaje, aby mohli tu korekci aplikovat. E, co to vlastně znamená? To znamená, my nedostaneme peníze, když nedostaneme peníze jedním způsobem, dostaneme je jiným způsobem. To není žádná finanční e, oprava. A konečně se účetní dvůr eh, zmiňuje o zvýšení předběžného financování. A to je velice eh, zásadní problém. Eh, podle rozvahy je vidět, že předběžné financování se týká až 57 miliard euro, což je 50 celkového rozpočtu. 40% celkového rozpočtu a přitom je, je to vykazováno jako aktivum, ale přitom nevíme, eh, jak je to eh, vynakládáno. Eh, účetní dvůr sám říká, že tento objem předběžného financování nadále roste a tím se zvyšuje riziko chyb. Co k tomu komise může říci? Musíme si uvědomit, že, Evropský, že my jsme Evropský parlament a komise po nás žádá e, navyšování rozpočtu. A máme tu závažný problém s peněžními toky a objemem plateb, které komise musí uskutečnit. Eh, jaký je eh, tedy problém a eh, jak tedy zohledňujete předběžné financování? Účetní dvůr žádá řádné finanční toky. Já mně se nechce dávat komisi další peníze po tom výkonu za posledních pět let. Co k tomu komise může říci? Moji kolegové řekli, že chtějí plán akce, že musíme najít řešení. Eh, jsem téměř na konci svého mandátu a můžu říct, že nevidím jiné řešení, než to, že eh, europoslanci pro jednou odmítnou udělit komisi a absolutorium. Protože úkolem komise je zajistit, aby peníze daňových poplatníků byly řádně vynaloženy. Děkuji. Děkuji. Další, eh, ne, předposlední z tohoto kola je pan Sendergaard. Pane předsedo. A velice děkuji úřednímu dvoru. Je to velice zajímavý dokument, ovšem dostali jsme ho teprve včera odpoledne a ten dokument je značně rozsáhlý. Nicméně, když se eh, na něho podíváme, tak eh, Zase je tady jedna nás část, která nás nejvíce šokuje. Samozřejmě je tady hodně takového dežaví, všechno už jsme to někdy viděli, ale je tam kde si schrnutí, kde se eh, hovoří o jaksi smíšeném řízení a že členské státy mají dostatečné informace k tomu, aby byly schopny chyby korigovat. To je opravdu šokující tvrzení ponechme stranou v tomto okamžiku to, že e, jsou některé e, státy, které se nám rozpouštějí přímo před očima, ale většina členských států mají schopnost řešit problémy a měli to udělat, protože, jak se tady říká, měli možnost odhalit a korigovat chyby, nicméně to neudělali. A je-li tomu tak, pak musíme zahájit diskusi o tom, proč je to tak. Například eh, určitě na, za starých dnů, když se něco podvodně prodalo jako něco jiného, pak eh, to byl nepochybně podvod. Ale teď vidíme, že jsou tady například eh, podpory v rámci zemědělství pro lesní nebo hornaté oblasti. A já se ptám, zda jsou nějaké příklady toho, kdy účetní dvůr pokládal za nutné přivolat OLAF protože účetní dvůr eh, získal pocit, že se nenalo, nejednalo jenom o ehm, nesprávné uplatňování pravidel nebo nedostatek administrativních zdrojů, ale ptám se tedy, zda eh, někdy došlo k opravdu eh, k porušování pravidel pro získání dotazí. A pokud ano, pak to byl podvod, podvod na evropském rozpočtu a to už je otázka pro OLAF. Já chápu, že účetní dvůr není vybaven tak, aby mohl takovéhle věci sám řešit, ale jsou nějaké takové příklady. Stalo se někdy, že účetní dvůr se obrátil na OLAF, protože měl um, důvodné podezření na podvod. Um, mám, asi by se našel dlouhý seznam příkladů. A účetní dvůr asi má za to, že se jedná vždycky o chyby eh, v dobré víře. Ale to, eh, tak na to se ptám, zda je to tak. Pak se také říkali, že asi 38% auditovaných transakcí obsahují chyby, ať už velké či malé. Některé z těchto chyb eh, možná nemají žádný dopad na Ehm, příslušné finanční prostředky. Ale rád bych slyšel od účetního dvora, eh, zda je přesvědčen, že těch 38% je správné číslo. Vychází to eh, z té metody vzorkování. Když se podíváte na ty transakce, máte takový dojem, protože já mám pocit, že jak si dvě z pěti vždycky obsahují nějaké chyby. Dá se to vysvětlit? Proč je tady, tady tak obrovská mimořádná chybovost e, zjištěná v těch vzorcích? A třetí otázka. Zda účetní dvůr má v nějaké vysvětlení, proč jdeme vlastně nesprávným směrem, proč nám ta chybovost stoupá. Já totiž eh, eh, slyším hodně správně řečených věcí, ale problém je, že tohle už jsem slyšel moc krát, to je zase deja vu, to jsme slyšeli všude dříve. A jediné vysvětlení podle mého eh, názoru je, že se tady stalo něco mimořádného. Ptám se tedy, zda máte něco nového, co byste nám mohl říct, je nějaké nové argumenty, které by zdůvodnily ty negativní trendy. To je totiž problém. Problém je ten trend, protože se nejedná jenom o letošek nebo loňský rok, ale ale skutečnost je taková, že jsme zpět eh, tam, kde jsme byli v roce 2008. Máme zhruba stejnou chybovost, jako tomu bylo v roce 2008, to byl volební rok a my jsme tehdy tvrdili občanům, že tohle to zlepšíme. Já si pamatuju, že pan Šemeta v roce 2010 za komisi vyjadřoval velké uspokojení, eh, že se chybovost v té době snížila a měl pocit, že komise odvedla dobrou práci. Ovšem teď jsme zpátky, kde jsme byli v roce 2008 a máme před sebou další volby. A to je ten problém. Nejedná se jenom o jednu věc. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní na závěr. Pan Ernhauser potom bude existovat kolo odpovědí. Já budu velice stručný, nechci tady opakovat ty záležitosti krátce tři otázky, protože zevrubně se to nepojednává na straně 11. Zhrnutí v německé verzi se pravá, se praví znovu že tady máme konstantních 680 milionů eur, které byly, které byly znovu staženy. To znamená peníze, které byly opět staženy a peníze, které by bývaly měly být staženy, nejsou identické. Otázkou je, kolik peněz by se bývalo mělo stáhnout v tomto roce. A otázka v celkové čase, kolik otevřených peněz ještě existuje. A moje poslední otázka, eh, v jaké oblasti by byly bývaly tyto peníze, musely být znovu staženy. Děkuji mnohokrát. A nyní prosím pana předsedu Kalderu a pana Šemetu o krátké reakce a odpovědi a potom budeme mít druhé kolo. Ještě se přihlásili čtyři kolegové, eh, snad to časově zvládneme. Prosím pěkně, pane předsedo Kalderu. Děkuji, pane předsedo. E, já se vynasnažím e, zodpovědět e, na pokud možno všechny otázky, za které děkuji i za všechny připomínky. Já budu odpovídat na otázky tak v tom pořadí, v jakém zazněly a někdy se je pokusím seskupit, pokud se opakovaly u více různých řečníků. E, pane Pípere, vy jste vyzval e, účetní dvůr k tomu, aby prováděl audity zaměřené e, podle jednotlivých zemí. To tady zaznívá mnohokrát a podle mého názoru není úkolem účetního dvora provádět hodnocení každého z 28 členských zemí zvlášť. Samozřejmě pokud eh, je třeba řešit nějaký konkrétní bod, který se týká konkrétního členského státu, tak to eh, samozřejmě děláme. Eh, účetní dvůr může vzhledem k dostupnosti svých prostředků usoudit, že je nejlepší v budoucnosti postupovat takto. Bohužel nemohu sdílet vaše zklamání z té informační poznámky když si je přečtete pozorně, tak je to záležitost prezentace. Jsou tam přesně stejná slova jako e, v loni. Jsou tam ty e, dvě řádky stejné jako e, v loňském roce. Možná je to méně viditelné, bylo by lepší vizuálně to zpracovat. Jinak nicméně jde o formalitu, není o úpl, nejde o úplné prohlášení věrohodnosti. Pane Vogene, vy jste se zeptal na finanční opravy a e, zpětné e, inkaso prostředků. Já se domnívám, že to můžu pojednat v jednom bodě. Tato otázka zazněla od mnoha kolegů. E, jde o velmi složitou oblast a když interpretujeme čísla a pracujeme s nimi, musíme být velice opatrní. Protože snadno člověk upadne v pokušení říci, že e, čísla, která předkládá komise e, ohledně e, finančních korekcí a zpětného inkasa ve sdělení o ochraně, jsou také zároveň odhady Evropského účetního dvora. A já se domnívám, že tohle není cesta ke správné interpretaci. Jak jsem říkal, máme tu dvě perspektivy, které se doplňují. Evropská komise má za úkol chránit evropský rozpočet a e, daří se jí to dobře. Evropský účetní dvůr má e, podávat zprávy o, o míře chybovosti, kterou e, nalezne. A skutečnost, že většina oprav nahlášených komisí e, se týká e, let 1994 e, až 2006. Nicméně my podáváme zprávu o roce 2012. A to zkrátka nemůžeme srovnávat zkrátka proto, že když se podíváme na chybovost z tehdejších let, tak byla mnohem vyšší, než je ta e, aktuální. Když pozorujete trend, tak eh, dále než do roku 2006 se nebudeme dívat, tak ten trend jde dolů. Ano, pravda, zvyšu, zvýšil se mírně za poslední tři roky, nicméně eh, ve srovnání s historickou perspektivou jde o velice malý nárůst. Eh, tehdejší chybovosti zjištěné účetním dvorem byly mnohem vyšší. Takže si myslím, že bychom měli podporovat komisi eh, v jejím úsilí a podporovat ji na cestě, kterou si zvolila. Eh, jak, jak Nicméně finanční úprava neznamená, že chyby byly odstraněny, že zkrátka zmizely. To jste zmiňovali v některých svých příspěvcích. Jestliže tu nemáme eh, žádný čistý eh, efekt, tak zkrátka ty chyby eh, přetrvávají. Nejde o to, že by chyby byly vymazány pomocí finančních oprav. Takže pokud členský stát zpětně nestahuje prostředky od konečných příjemců, ať už je to nějaký zemědělec nebo nějaká firma, tak vlastně ta finanční oprava pouze e, přenáší prostředky od jednoho příjemce k jinému. A kdo to nakonec tedy e, platí? A nakonec to platí e, daňoví poplatníci členských států. My tady pouze předáváme štafetový kolik. Ano, chráníme evropský rozpočet, ale je to na něčí úkor. My můžeme chránit rozpočet Evropské unie, to je pravda, ale tím nenapravujeme chybu. Jak vidíme, tak eh, nápravy trvají poměrně dlouho, než eh, dosáhnou eh, účinku. Hovořili jsme tu o finančních opravách ve Španělsku. Jak dlouho trvalo, než přinesla určitý účinek a jakého období se týkala? Je to z předchozího programového období, ne z toho aktuálního a trvalo to zkrátka velice dlouhou dobu. Z celkového hlediska bych řekl, že finanční e, opravy jsou pouze částí e, celkového obrazu. Ukazují nám, že komise e, odvedla kus práce ve snaze napravit napravit určité stádium toho rozpočtového cyklu, kdy došlo k neoprávněnému vyplacení plateb. Nicméně právě účetní dvůr podává celkový e, obraz a měří, e, do jaké míry je evropský rozpočet správně e, používán. A to mě přivádí k otázce chyb a podvodu. Samozřejmě chyba a podvod není to tež. Eh, účetní dvůr eh, není nastaven a není způsobili k tomu, aby odhaloval podvody. Podvod je eh, záměrný akt, záměrný klamný akt za účelem nějakého obohacení. A to nespadá tak úplně do našeho konceptu. Jestliže účetní dvůr e, pojme podezření z podvodu, tak to samozřejmě ohlásí příslušným orgánům v Evropské unii. Některé, podvody, některé případy e, auditů v roce 2012 e, byly nahlášeny OLAFu. A OLAF potom samozřejmě podnikne patřičné kroky. Já tím chci říct, že jakákoliv nesrovnalost znamená, že peníze byly vyplaceny, be, aniž by byla přesně dodržena pravidla. Což, jak jsem říkal v úvodu, se Rada a parlament rozhodli potom neudělovat dále prostředky takovým programům. E, otázka toho, co můžeme dělat, e, v případě dlouhodobé předpovědi peněžních toků. E, účetní dvůr by rád upozornil na to, že komise už má informace ve své rozvaze Eh, které se týkají eh, budoucích eh, závazků, pasiv, předběžného financování a tak dále. A to jí umožňuje poměrně dobře pracovat v tomto smyslu. Takže to, ty budoucí trendy už jsou obsaženy v současné rozvaze a tou může Evropská komise použít k předpovědi peněžních toků. S problémem jsou, ty, ty peníze jsou tam jako rest a likide. Komise eh, je má tedy na účtu, ale velice jasně zřetelně eh, ohlašuje eh, nárůst těchto zbývajících závazků. Když se podíváte na tu mezeru mezi roky 2007 až 2000 a 2013, tak původně e, ten schodek byl 15 milionů a teď se zvýšil e, na 114 e, miliard. Takže částka v každém rozpočtu závisí na této, na, na této mezeře, což potom vede ke tlaku na evropský rozpočet. Já chápu zklamání pana eh, Muldra a beru na vědomí eh, jeho znepokojení s činností účetního dvora. Dnes bych eh, o tom nerad diskutoval, protože jsme tu kvůli výroční zprávě, nicméně beru na vědomí vaše poznámky. Ještě bych eh, rád dodal, že ta zvýšená míra eh, chybovosti eh, se týká zem, zejména tedy zemědělské politiky pilíře 1. Domníváme se, že je tu prostor pro větší spolupráci komise a členských států aby se dali identifikovat kořeny těchto problémů. Účetní dvůr se domnívá, že e, do určité míry ten systém, který zajišťuje podmínky k minimalizaci chyb, e, z nějakého důvodu nefunguje tak, jak by měl. A je zapotřebí zjistit, co tu e, přesně nefunguje a co je třeba vyřešit. Samozřejmě je to také důvodem ke znepokojení členských států. V tomto ohledu vznesl eh, generální ředitel komise eh, výhrady. Nicméně si myslím, že tady moje vysvětlení nemůže eh, podávat úplný obraz. Přestože se členské přestože se poslanci rozhodli, že bychom tu neměli eh, vést debatu o metodologii, tak bych chtěl zopakovat, že eh, účetní dvůr nezměnil metodologii, pouze ji eh, aktualizoval plně v souladu s vývojem uh, účetního systému, který teď pracuje na uh, akruální bázi, takže uh, účetní dvůr se musí přizpůsobit této realitě. Pouze ve dvou oblastech tomu tak nebylo. To jsou vnitřní politiky a vnější činnost. Teď po té aktualizaci už můžeme zajistit srovnatelnost všech oblastí, všech politik, v evropském rozpočtu tak, jak eh, jsme o to byli v minulosti požádáni. Účetní dvůr nemění metodologii každý rok, ani každé dva roky, ani každé tři roky. Účetní dvůr musí dodržovat mezinárodní eh, auditní eh, standardy, pracovat nezávisle a profesionálně na základě těchto standardů. A jestliže je potřeba tyto standardy zlepšit, tak my to samozřejmě musíme eh, reflektovat v naší práci. Každý, každá aktualizace eh, přístupu byla vždy důkladně prokonzultována s vaším výborem, s radou i s komisí. Nikdy nevznikla eh, sama od sebe. E, dále tu byla otázka paní Gresle ohledně těch nesrovnalostí v, chybo, v míře chybovosti, která si žádá jasnou odpověď. My si nemyslíme, bo musím říct jasně, že e, audity našeho dvora Eh, nebyly provedeny eh, podle mezinárodních standardů profesionálních a eh, evropského práva. Jak víte, tak nedávno aktualizované finanční nařízení předpokládá procedury mezi účetním dvorem a auditory. A tento proces dává auditovanému subjektu možnost předkládat nové důkazy. A právě proto má účetní dvůr povinnost, když vyjdou na světlo nové důkazy, které jsou opodstatněné, to zohlednit. Má povinnost to zohlednit, tento nový důkaz. A stává se, že v některých případech vnitrostátní orgány nebo i komise předloží během této eh, procedury nové důkazy a my je potom zohledňujeme. My eh, tedy nevyjednáváme nějak eh, intenzivně s auditovanými subjekty a v případech, které jsou považovány za chybu nebo nesrovnalost, eh, se může později stát, že budou posouzeny jako irrelevantní a nejsou proto začleněny do toho kontextu. Takže nové důkazy, když se objeví, tak samozřejmě to eh, se může stát i bez intenzivního vyjednávání, o kterém jste se zmínila. Myslím si, že veškeré takové dodatečné eh, podklady je potřeba brát na vědomí. To je naše pravidlo, které vyplývá z mezinárodních standardů. A poslední poznámku, jestli můžu, bych eh, učinil k otázce paní Andreasen. Jestli se chyby zvýšily eh, kvůli změně eh, vzorkovací metodologie můžeme říci, že pouze třetina eh, tohoto nárůstu eh, vznikla eh, tě, touto změnou. 0,3%. To jsem řekl na začátku zcela jasně. A myslím si, že ten nárůst, který z toho plyne, vznikl výsledkem variace, která je běžná ve vzorcích tohoto typu. Takže když chcete eh, porovnávat roky 2011 a 2012 na stejném základě bez změny metodologie, tak jde o změnu z 3,9% na 4,5%. Pan eh, Sender, pane Sendergorde, když jste uh, odkázal na eh, metodu eh, odhadu chyb a frekvenci chyb, tak ta je v našem eh, vzorku, který je omezený na ty případy, které které účetní dvůr posoudil jako nesrovnané. To není extrapolace. My eh, jsme extrapolovali na eh, jiném základě, když jsme od, eh, stanovovali odhadovanou míru chyb. Relevantnost této informace, pokud jde o frekvenci chyb, je důležitá. Chceme-li identifikovat chyby, které jsou nejzávažnější. A když se podíváte na tak když se podívat na tyto chyby, tak se týkají většinou regionální politiky a e, rozvoje venkova, ale tyto dvě oblasti bych nechtěl směšovat, protože jsou od sebe odlišné. E, klidně e, mohu potom odpovědět písemně, ale prozatím, pane předsedo, skončím a mohu odpovídat tedy později písemně. Já vám děkuji, pane předsedo. Já jsem právě hovořila s panem komisařem Šemetou, ten se může zdržet poněkud déle a proto bych navrhl, aby ti čtyři členové výboru, které mám pořád za sezn- na seznamu, dostali teď slovo, každý na jednu minutu, aby eh, tady byl ještě pan předseda Caldera. pokud máte něco pro něj jiné, sehda, pak pan Kalfit, pan Epping a pan... Sí, la verdad. Ano, Pane předsedo, mě je pravda trošku frustrující, že mám pouze jednu minutu. Chtěla jsem, tak jak to řekl pan Píper, že nesouhlasím s určitými připomínkami, které tady zazněly poněkud zjednodušeně když se hovořilo o tom, že nebudeme tady diskutovat metodologii, pan Caldeira právě řekl, že došlo k určitým změnám v metodice. Především co se týče zahraničních vztahů, pan Caldera tady vysvětlil, že je důležité, abychom měli určitou vizi, protože jinak zjednodušení nás nepřiblíží ke skutečnosti. Za druhé, je tady řada detailů, které jsou důležité, například čerpání sociálního fondu. Tady mělo Španělsko problém, řeklo se, že tady bylo prostě třeba aplikovat 3 až 5 let, ale trojka s tím nesouhlasí v pracovní reformě, kde se říká, že by to mělo být rok a přitom je tak těžké během roku nacházet zaměst, možnosti zaměstnávání. Máme tady určitý problém chybějící flexibility. Chtěla jsem se zeptat pana Šemety, zda se vzal v potaz tento problém, že Podmínky Federu nebo sociálního fondu z roku 2007 měly určité přizpůsobení tváří v tvář krizi. Ale když se podíváme na pomoc poskytovanou v nezaměstnanosti, když si uvědomíme, že ve Španělsku bylo tak obtížné najít zaměstnání během roku, zda se to vzalo v potaz a prodloužila se ta doba poskytování podpory v nezaměstnanosti. Také jsem chtěla požádat, aby ten, kdo je odpovědný za rok 2012, se podíval na detaily. Například, když se podíváme na rozpočet a korekce, Přerušování a pozastavování pladeb Španělsko v roce 2012 v případech, které se představily pro přerušení pladeb, jsme dosáhli číslo nižší než v Německu. Co se týče pozastavení, pouze dva programy byly pozastaveny a jeden z nich je v Německu. Takže, pane Píper je třeba vědět skutečně všechno a zaměřovat se na všechno, a ne jenom na jednu zemi. Když hovoříme o relativních a skutečných když si vezmeme třeba Španělsko nebo Řecko nebo země, které čerpají programy soudržnosti, Eh, jakým způsobem by to šlo odprezentovat, protože samozřejmě země, která má 50 a má chybu 5, to je málo. Když země, která má 10 a má chybovost 3, tak má vyšší chybovost. Samozřejmě je třeba tady brát v potaz tyto relace. Chtěla jsem se tedy zeptat, zda vůbec někdy dojde k možnosti prezentovat vzorky a jejich propočítávání tím způsobem, jak jsem tady uvedla. Děkuji mnohokrát. Děkuji, byly jste minuty tři, ale je to jistě velmi důležité. Teď bude pan Kalfin. Děkuji, pane předsede, tak já mám minus dvě minuty v tom případě, aby se to vyrovnalo. Tak prosím, pane Kalfina. Já se vynasnažím o maximální stručnost. Samozřejmě, že musíme něco podniknout, eh, až si Eh, zanalizujeme tu zprávu účetního dvora, chci poděkovat panu předsedovi Kaldejrovi za velice jasné prezentování této zprávy. Ale než dospějeme k závěru a rozhodnutí, musíme mít jasno. A myslím si, že pořád ještě musíme klást otázky na eh, změny metodologie. Nejde o ty změny jako takové, ale, k tomu, že, ale jde o to, že k ním dochází příliš často. Někdo už tady o tom hovořil. A mně není úplně jasno, zda se jedná jenom o předběžné platby za vnější další akci eh, za výzkum, kterých se dotýkají tyto nové metodiky. A jak jinak, <clears throat> ta změna v předběžných platbách se obráží ve všech eh, významných programech Unie. Za druhé, vy jste také řekl, že, po, že pokládáte omily chyby eh, evropských orgánů za kvantifikovatelné. Čili zase se tady ptám, jaký to má dopad na každou konkrétní oblast kontroly, kterou provádíte, abychom věděli, k čemu dochází. Eh, máme s tím potíže se v tom vybrat, eh, vyznat, když jsou tady různé metodologie a pak se řekne, že je to vlastně 0,3% eh, v celkovém průřezu a to se myslím je nedostačující, když se to takhle řekne. Za druhé, vy jste tady navrhl věc, kterou pokládáme za velice užitečnou. Totiž, abychom se vrátili i k předchozím doporučením a výsledkům. Mně se zdá, že ve většině případů se podnikla opatření na základě doporučení účetního dvora, ale pořád ten problém přetrvává. Tudíž možná budeme muset analyzovat, proč, když se realizují doporučení, proč pořád tady máme takhle znepokojivý nárůst chybovosti. Mně také není jasné a už tady o tom bylo zmíněna v té prezentaci, že tady rostou závazky eh, od 270 miliard. Já já už jsem v tom trochu zmaten. Vy jste také řekl eh, ve zprávě, že co se týče budoucího financovacího obrazu, že se zase zaměřujete na výdaje, zároveň víme, že máme partnerské dohody a tak dále a tak dále a výsledek bude samozřejmě velice důležitý. Jedná se až o období do roku 2020. Vy poukazujete na to, že chybovost je 4,8%. Znamená to, že to je spočítané na základě eh, těch 40 miliard euro, to, že tedy 6,8 miliard by se toho týkalo. Týká se to všech projektů, všech 140 miliard, nebo je tady různá úroveň, jak to ovlivňuje těch 6, miliard, což je 4,8 celkového rozpočtu, to mě není úplně jasné. A co ještě bude asi užitečné pro parlament, pokud možno provést srovnání s, bývající, s dřívějším finančním rámcem nebo rámcem rámci. Máte pravdu, že eh, způsob vydávání vede k rozdílům chybovosti. A my jsme začali od 7 celých. 3%, pak to bylo 3,5% a teď to jde zase nahoru. Můžeme to tedy nějak porovnat s předchozími finančními rámci, abychom viděli, zda je tady zda je tady různá eh, úroveň chybovosti. Děkuji mnohokrát. Eh, a Poslední v tomto kolečku je pan Epping. Ehm, Děkuji, pane, Děkuji, pane předsedo. Eh, já se pokusím být ještě stručnější než eh, předchozí řečníci. Nejprve bych chtěl říct panu Muldrovi, že v roce 2004 jsme měli naposledy eh, pozitivní hodnocení, když pan komisař nastoupil do úřadu. Já si pamatuju, že v roce 2006 eh, to bylo 7,5%. A podle, já, já mám pocit, že eh, je to jaksi přirozenost rozpočtu je jaksi přirozené dosahovat eh, řízení na nejnižších úrovních v této oblasti a v nejproblematičtějších eh, oblastech, kde je chybovost největší, tak tam se to zakládá eh, na dotacích a celé řadě programů a cílů, včetně takzvaných chytrých programů, který má 52 cílů, ale pouze 8 z nich je měřitelných to z něčeho takového nemůže vzejít dobrý rozpočet. Chybovost eh, narůstá eh, zcela zjevně eh, kvůli slabé administrativě a špatné implementaci. A já sdílím s panem zpravodajem názor na systém sankcí. Někteří členové tohoto výboru a také rozpočtového výboru vědí, že zasazují se o větší a větší rozpočet a čím dál větší e, sliby e, závazků. A potom není překvapením, že se dostáváme do problému, protože máme e, rozpočet, který je pod neustálým platebním tlakem a proto podporují rozhodnutí Evropské rady Tady si myslím, že eh, vlády měly naprostou pravdu. Potřebujeme menší rozpočet, který by byl lépe eh, plnitelný. Na závěr bych poděkoval účetnímu dvoru eh, za tuto zprávu. Je to takový střed s realitou, který jsme zoufale potřebovali. A doufám, že účetní dvůr ještě vylepší svou práci a myslím, že za stávající situace nemůžeme udělat absolutorium rozpočtu. Vážení kolegové, Bohužel pan Caldera musí naše zasedání nyní opustit. Děkuji vám eh, za eh, pochopení. Eh, já se omlouvám, že odpovím velice stručně, potom můžu zaslat písemné odpovědi, nebo můžete využít přítomnosti mých kolegů, kteří vám mohou zodpovědět, nebo se můžete ptát na budoucích slyšeních na toto téma. Jenom velice stručnou poznámku k tomu srovnávání s předchozími e, finančními rámci. To je samozřejmě k dispozici, e, dá se to provést, ale myslím si, že to nejdůležitější, co jsme se vám snažili letos sdělit v naší výroční zprávě, je e, nedívejte se do minulosti, dívejte se do budoucnosti. Máme před sebou nové programové období. E, budou zavedeny nové, nová pravidla, máme nové priority a nové cíle, takže naše sdělení znělo jasně. Musíme mít jednoduchá schémata, e, jasné cíle, indikátory výkonnosti, které budou vhodné a realistické výsledky vytyčené už od začátku. To dá tomu vašemu parlamentu eh, lepší nástroj k monitorování a to by mělo tedy sloužit jako pokyn pro eh, Evropský parlament v posuzování eh, absolutoria. Děkuji moc krát za pozornost a velice se omlouvám, že nemohu v debatě pokračovat. Děkuji. Okay, thank you very much, President Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo Caldeiro. Uh, Vážení kolegové, teď eh, pan kolega Sava má Sava má, to, to, to bude poslední, protože pak bychom chtěli umožnit panu komisaři, aby odpověděl na vystoupení více než 12 kolegů. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, já se omlouvám za spoždění. Uh, ale měl jsem důležitou zprávu ve výboru pro dopravu. Já bych chtěl poděkovat účetnímu dvoru, byť pan Kaldera už odešel, jenom několik slov o tom, jak to vypadá s agenturami, protože teď už máme většinu výročních zpráv a je tady pár věcí, které mě upoutaly. Například Evropský institut pro inovace a technologie. Tady je e, výrok s výhradami a je tady zmíněna nedostatečná kvalita auditních certifikátů. Týká se to konkrétně výdajů v rámci grantů. Pak je Frontex. A tady je e, zase e, též výhrada, že tady jsou nedostatečné auditní důkazy ohledně legálnosti a správnosti všech auditovaných transakcí. To jsem také chtěl zmínit. A dále máme novou agenturu a to je eh, eh, Úřad pro podporu eh, azylu a samozřejmě, že nám jde o vynikající spolupráci se sítí agenturou, teď to také tady zastupuje agentura pro železnice eh, v tomto směru, ale musíme si také uvědomit, že musíme práci zjednodušit a mm, zpruhlednit. a mm, proto jsme se také rozhodli, že všechny decentralizované agentury by měly pravidelně vypracovávat a předkládat následné zprávy. A ohledně termínu, my se tedy snažíme věci trošku zase uvést do vzájemného souladu. Jedná se nám o termíny pro otázky pro agentury, týká se to Absolvora a mělo by to být 26. listopadu a pak bude zasedání stínových zpravodajů a myslím si, že je dobrá šance, že to zvládneme mezi 2. až 5. prosincem prvním prosincovém týdnu a pak už se blížíme ke slyšení, které se bude konat a bude to buď 20. nebo 21. ledna, jenom abyste měli ta data. A nakonec bych chtěl vás informovat o tom, že už teď je pár agentur, které můžeme jmenovat a budou pozvány na slyšení. Je to samozřejmě současný e, koordinátor sítě a další koordinátor. To bude agentura pro základní práva. A pak dvě agentury, které jsem už zmiňoval a které se dostaly do hledáčku z um, eh, účetního dvora, Frontex a JAT a pak eh, Úřad pro podporu azylu. Teď se jedná o první absolutorium pro ně a proto je docela vhodné, aby se také více dozvěděli o tom postupu. A možná také agentury, které v minulosti Ehm, ehm, se setkali s tím, že bylo odloženo nebo odmítnuto absolutorium. Čili uvidíme aspoň, jak se jim podařilo činnost lepšit CIPOL, Agentura pro životní prostředí, pro bezpečnost potra, potravin a to jsou ale eventuality, ještě byly dvě další, že možná také budeme, ehm, je pozveme a ECDC věcí, i když, to tak, i když tam bylo také výrok, eh, byl výbor s vý, výrok s výhradami, ale zdá se, že ty problémy, k nimž byly výhrady, už byly vyřešeny. A samozřejmě komise to zase um, se bude věřovat k cestovní mapě, čili to jsou ty věci, které nás zajímají ohledně um, absolutoria pro agentury. A zase bych chtěl znovu upřímně poděkovat uh, účetnímu dvoru za uh, výroční zprávu. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. Myslím si, že jsme vedli velice obšírnou diskusi eh, v řadě důležitých bodů na které mohl reagovat pan předseda účetního dvora. Celá řada otázek směřovala na komisi a proto dovolte, abych požádal pana komisaře Šemetu o jeho reakci. Máte slovo. Děkuji velice. A chtěl bych poděkovat všem eh, za položené dotazy. A nejprve bych chtěl říci několik obecnějších věcí. Zaprvé bychom neměli zapomínat, že na základě výsledků eh, auditu eh, více než 130 miliard výdajů z rozpočtu bylo vynaloženo naprosto řádně. To si myslím je velice důležité vzít v úvahu. Druhá věc je, že nemáme tady porovnání s žádným členským státem. Zda výdaje z evropského rozpočtu se uskutečňují lépe nebo hůře eh, porovnání s členskými státy, že nemáme srovnatelné operace v členských státech. Nejsou členské státy žádné, které by uplatňovaly stejnou metodiku jako účetní dvůr a které by eh, vyhodnocovaly nebo posuzovaly na eh, vnitrostátní výdaje podle podobných pravidel. Kdyby tomu tak bylo, pak bychom mohli věci srovnávat, pak bychom mohli porovnávat výkonnost, zda se to lépe daří Evropské unii nebo členským státům. Slyšeli jsme eh, nedávno na konferenci zástupce Spojených států a oni řekli, že jejich chybovost je zhruba podobná jako naše chybovost tady s výdaji z evropského rozpočtu. Pak bych chtěl vás upozornit na další věc, že my tady nehovoříme o účtech. Účty ehm, komise netrpí žádnou podstatnou chybou, žádnou materiální chybou už po šest po sobě jdoucích let. A v jakékoliv soukromé společnosti, pokud tam jsou čisté účty, pak by to znamenalo, že vlastně tím je dána úplná informace veškerým investorům ohledně, investorům ohledně situace takového podniku. Takže si myslím, že na tyto účty komise, na tyto finanční výkazy komise můžeme být docela hrdí, protože ono to není zase tak jednoduché, když přihlédneme k tomu, jaké různé operace se provádějí při vynakládání vynakládání prostředků z evropského rozpočtu nebo při inkasování příjmu do evropského rozpočtu. Dále bych se chtěl zaměřit na to, o čem hovořil pan Pieper. Já zcela eh, sdílím váš přístup ohledně čtyř námkám, které chcete uplatnit při postupu udílení autor, absolutaria a my samozřejmě budeme ve všech věcech s vámi spolupracovat. Pokud jde o realizaci doporučení eh, z předchozích eh, absolutorií, myslím si, že několik doporučení už komise eh, realizovala, ať už je to zpráva v rámci článku 318, kterou jsme předložili daleko dříve, než tomu bylo v předchozích letech a obsah eh, zprávy se také zlepšil a to významně. Ale nechceme eh, se na to omezit. Komise momentálně eh, zpracovává komplexní systém, měření výkonnosti, což bude zahrnovat celý řetězec od plánu řízení, po výroční zprávě o činnosti, pak eh, syntézované zprávy a nakonec hodnotící zprávy a eh, bude zajištěn plný soulad, aby to všechno se dělo dohromady. Souhlasím také s vašimi poznámkami v tom smyslu, že je třeba strukturalizovat eh, měření výkonnosti takovým způsobem, aby to bylo přímo provázáno s rozpočtem Evropské unie. To je určitě velice důležité a je naším záměrem tak učinit. Dále padlo mnoho dotazů na finanční opravy a zda k ním bylo eh, patřičně přihlédnuto či nikoliv a co lze v budoucnosti udělat. První věc, co bych rád zdůraznil. Systém finančních korekcí se momentálně uplatňuje v souladu s platnou legislativou, kterou schválil tento parlament a rada. My nemůžeme vynalézat něco, co by nebylo v souladu s touto legislativou. Platná legislativa přesně stanoví, že když komise Eh, chce uplatnit finanční opravy a členský stát eh, s tím souhlasí, pak tento členský stát může ty finanční prostředky vynaložit na jiné projekty, protože eh, tak to stojí v legislativě. Čili to je systém, který zkrátka momentálně existuje. Což ovšem neznamená, že bychom nechránili evropský rozpočet. My opravdu um, nastavujeme finanční korekce, protože tyto výdaje eh, členských států které nebyly v pořádku, kde je velká náchylnost k chybovosti, tam jim prostě nutíme finanční korekce a takové projekty pak eh, vylučujeme Eh, z těch, eh, pro které se poskytuje evropské financování. Eh, tady pan poslanec říkal, že ne souhlasí s koncepcí, že chráníme evropský rozpočet, ale, ale jak je to s vnitrostátními rozpočty? Já si myslím, že tady mají svoji zodpovědnost členské státy a jejich parlamenty. Ty také musí přihlížet k tomu, že když komise naléhá, aby členský stát uplatnil finanční korekce, a pokud eh, členský stát je zpětně neinkasoval ty finanční prostředky od eh, příjemce, pak se tím musí zabývat Národní parlament. A ten pak musí řešit konkrétní problém. Dále ohledně budoucnosti. Já jsem si zcela vědom toho, že budoucí legislativa eh, na budoucí finanční období předpokládá eh, neto eh, finanční opravy. Mimochodem, stávající legislativa rovněž počítá s takovými finančními opravami neto v některých konkrétních případech a to tam, kdy členský stát nesouhlasí s takovou korekcí. V tom případě finanční komise má možnost vnutit takovou neto korekci. Ale málo kdy se tak stává, protože většinou členské státy eh, s finančními opravami souhlasí. Ale v budoucím programovacím období budou pravidla, pokud tedy budou samozřejmě schválena, tak jak se s tím teď počítá, budou daleko přísnější. Čili pokud po předložení e, výkazů finančních zjistíme nesrovnalosti ve výdajích, pak komise bude schopna e, vnutit, donutit stát těmto finančním korekcím neto. A já jsem bedlivě poslouchal, co říkal pan Pieper, zpravodaj, o tom, že je třeba, aby eh, takovýto proces eh, fungoval naprosto automaticky. A také komise momentálně eh, pracuje na návrhu aktu v přenesené pravomoci, s čím se také počítá pro budoucí legislativu. A to by nám mělo umožnit řešit i tento problém a zapracovat váš návrh, který jste měl ve svém úvodním vystoupení. Pak eh, některé členské státy, eh, hovořilo se o tom, že je pár členských států, eh, na které připadá většina těch chyb. Komise se všemi těmito státy už vypracovala akční plán, aby se tento problém v konkrétní zemi řešil. Dejme tomu zemědělství. Můj eh, kolega, příslušný komisař, eh, vstoupil do Eh, kontaktu s, s příslušným členským státem a řešil s nimi, jaké konkrétní akce podniknout, aby se řešily, řešili slabiny, na které eh, se poukazovalo v minulé zprávě, výroční zprávě účetního dvora. Samozřejmě vy jako politikové byste chtěli, aby to okamžitě přineslo výsledky, ale musíme se natívat realisticky. Opatření, která činí členské státy, chtějí čas, nedají se realizovat okamžitě. A nepochybně přinesou výsledky, taky, ale za určitou dobu, nejde to hned. Ale jsem přesvědčen, že e, ty akce, které se momentálně realizují, přispějí ke snížení chybovosti v budoucnosti. Mimochodem, když hovoříme například konkrétně o Španělsku, pak španělské příslušné orgány na základě akčního plánu už změnily některé operační programy co do Eh, složitosti pravidel způsobilosti. A to také um, řeší tu otázku takzvaného pozlátka, o které se hovořilo v minulé zprávě. A, um, také to řešily národní úřady, v tomto případě eh, příslušné úřady Španělska. Tím jsem snad odpověděla na otázku paní Ayla Sande. Týkalo se to zcela konkrétní věci. Výdajů eh, v rámci sociálních fondů a podmínek zaměstnanosti. Toto jsou ovšem eh, vnitrostátní předpisy. Tady se nejednalo o předpisy, které by tady přinášela komise. To jsou vnitrostátní předpisy a ta ty nebyly respektovány. A to je, myslím, i určitá výzva pro členské státy, aby pravidla zjednodušily. A jak už jsem já říkal ve svém úvodním projevu, ty členské státy, které aktivně využívají nových možností, že už máme model zjednodušených nákladů, zjednodušený model nákladů, tak ty mají menší riziko e, chybovosti než ty, které pořád uplatňují ta velice složitá pravidla. Ehm, byla tady výzva, aby byl vypracován komplexní plán pro řešení slabin. Určitě na tom můžeme pracovat pracujeme, aby se řešily ty nejdůležitější problémy, kterými je třeba se dále zabývat, aby se situace celkově zlepšila. Teď se dostávám ke změně metodiky. My samozřejmě eh, nespochybňujeme eh, změny v metodice účetního dvora, to je jejich věc. Ale eh, nepochybně tyto změny mají podstatný dopad na celkový výsledek, a zejména tam, kde se jedná o přímé řízení, tam, kde se začínají uplatňovat nová pravidla. Kdybychom například vzali, nebo kdyby účetní dvůr zaujal stejný přístup jako předtím eh, k vnějším vztahům nebo k výzkumu, pak v obou těchto oblastech by eh, byla situace zlepšená v porovnání s předchozími léty a celková chybovost jak v oblasti vnějších vztahů, tak i v oblasti výzkumu by byla eh, pod tou prahovou, pod tím prahem soudu. Čili vnější vztahy, tam bylo 3,3% chybovost, 3,2%. A to je způsobeno změnou metodiky. A e, výzkum, tam je celkem 3,9% chybovost a z toho 2,2% jsou způsobena právě změnou metodiky. Neboli eh, to je, eh, je důležité, protože opravdu změna metodiky má eh, dopad na přímé řízení, na tyto oblasti. To, ty změny se hlavně uplatnily v oblasti přímého řízení. Jan Mulder zmiňoval zemědělství. Proč tady stoupá chybovost? Nás to také zneklidňuje. A e, můj kolega e, usilovně spolupracuje s členskými státy, aby se zjistily hlavní příčiny tohoto problému a on přijde sem na slyšení a podrobně vysvětlí situaci v souvislosti s novými nástroji opatřeními, které on a členské státy mají v úmyslu podniknout v oblasti zemědělství, protože to je zdaleka největší výdajová oblast. Já už jsem hovořil o tom, o čem hovořila paní Andreason. Týká se to zase chybovosti v oblasti přímého řízení. Že narůstá chybovost právě v této oblasti. A jak už jsem říkal, to má hlavně co dělat se změnou metodiky. Bez toho by ta chybovost byla o hodně nižší. Pokud je o předběžné financování, zálohové financování, pak eh, tady bych eh, rád se odvolal na zprávu účetního dvora, kde vyjadřují eh, znepokojení v souvislosti s nárůstem předběžného financování v oblasti vnějších vztahů. A vnější vztahy to je jediná oblast, kde eh, spolu zákonodárci se dohodli, že poskytnou možnost, aby tady bylo takovéto dvojí předběžné financování, aniž by se mezi tím udělalo eh, vyučtování, vypořádání a tím se eh, částečně zdůvodňuje nárůst právě v této oblasti. Řekl bych, že jsem víceméně zareagoval na všechny dotazy, které tady byly položeny. Teď začíná eh, proces eh, absolutaria. Ještě pan eh, hovořil o Eh, výkonnostních eh, ukazatelů, měření výkonu. Eh, už jsem se tím zabýval a brzy dostanete dokument od komise, který instruuje příslušné služby, aby nastavili takovýto řetězec řízení a kontroly v rámci komise. Ano, já vám děkuji, pane komisaři, za vaše závěrečné poznámky ale ještě za náš zpravodaj. Děkuji velice krátce. Co tady řekli kolegové? Hmm, vlastně potvrdilo mou linii. Samozřejmě tady jsou ještě rozdíly, o kterých budeme muset diskutovat a budeme muset vypracovat kompromisy. Ale jedna věc mi leží na srdci. Já nechci Španělsko a Řecko dávat na pranýř, nýbrž když hovořím o automatismu, pak to samozřejmě znamená automatist, který platí teoreticky pro všechny země. A také Německo je se severním Poryní a Sárskem postiženo pozastavením pladeb a je třeba aby tyto země byly zapojeny do tohoto mechanismu týkající se finančních korekcí. Rozhodně nechci dávat na pranýř jenom určité státy. K účetnímu dvoru jenom ještě jednu poznámku. Zprávy jednotlivých států se odmítají, ale když jim nebudeme říkat zemské zprávy, pak země, které mají federální strukturu, si můžeme vzít více pod lupu. Federálním státem je Německo, No klidně si můžeme vzít Německo podlobu stejně tak, jako na Španělsko nahlížíme eh, v jejich eh, uspořádání autonomních oblastí. I tady se na to můžeme bedlivěji podívat a jistě můžeme spolupracovat s účetními dvory příslušných států. A v tomto ohledu máme před sebou velkou výzvu. Na závěr bych chtěl potvrdit, že 95% je třeba hodnotit pozitivně, i to je určité poselství. Ale na druhé straně, když u těch zbývajících 5% je stále 70-80% opakování stejných chyb ve stejných zemích, tak musíme zatím jít, abychom zlepšili i těch eh, zbytkových 5% je třeba mít jasnou filozofii, abychom odvraceli škody. A na závěr mi dovolte, abych poděkoval za skutečně intenzivní přípravu i za intenzivní diskusy. Děkuji účetnímu dvoru, děkuji také komisi a zcela jistě vstoupíme do ctižádostivého postupu udělování absolutoria. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji a tím pádem jsme dospěli k závěru naší dopolední schůze. Dovolte, abych poděkoval všem účastněným předsedovi účetního dvora, všem členům účetního dvora, panu komisaři Šebetovi a v postupu udělování absolutoria budeme mít dostatek příležitostí eh, zaobírat se detaily. Domnívám se, že se vyplatí podívat se také na to, zda část chyb a chybovosti jako takové nesouvisí s příliš komplikovanými pravidly, které je třeba dodržovat. Možná bychom mohli zjednodušit tato pravidla. To je rozhodně záležitost, kterou já uh, Zastávám ji řadu let a s paní kolegyní Gresle, která má na starosti nové finanční nařízení, tady budeme mít dobrý základ pro další práci. Děkuji panu zpravodaji, děkuji všem kolegyním kolegům a tím Uzavírám veřejné zasedání, ale žádám koordinátory, aby to zůstali, abychom mohli rovnou přejít do zasedání koordinátor. Děkuji mnohokrát a nyní požádám všechny hosty, aby tiše a rychle opustili sál, aby nám dali příležitost pokračovat v našem neveřejném zasedání. Děkuji vám.